Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Milí kolegové, kolegyně, já myslím, že bychom mohli začít, i když ne všichni zpravodajové jsou mezi námi. Takže rád bych zde pozdravil předsedu výboru pro rozpočet z Rady. Děkujeme, že jste mezi námi. Víme, že jste generálním ředitelem pro tuto oblast, pro rozpočet komise budete mít určitě možnost se zapojit do některých z našich bodů na programu. Určitě jste měli možnost se podívat na náš návrh pořadu jednání. Nemáte-li žádné připomínky, budeme ho považovat za schválený. Ovšem ještě bych navrhoval, pokud jde o nějaké rozdělení různých tém mezi dnešním odpolednem a zítřejším dopolednem, určité změny začneme. Samozřejmě jsou to změny, které byly vyvolány by potřebou nebo určitými povinnostmi na straně našich zpravodajů. Čili dneska odpoledne začneme pětkou, šestkou, sedmičkou, desítkou, dvanáctkou, třináctkou. 14 a 15, to znamená pan Haglund, pan Jensen ho nahradí, on zde bohužel není, pokud jde o jeho zprávy, a potom je to 16. Ivalo Kalfin, místo předsedkyně našeho výboru která nám řekne něco z trialogu k tomuto problému, kterému se věnuje a rovněž budeme mít na pořadu jednání bod paní Matera, to znamená uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. To jsou dvě nové oblasti. A zároveň, pokud jde o zítra dopoledne, tak to budou ty zbývající body a rovněž hlasování, které by mělo proběhnout mezi 11. a 11.30, zítra dopoledne 11 až 11.30. Bude to <clears throat> jednak Barbara Matera, to znamená uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, paní Matera, to znamená především jde o belgický podnik General Motors a propouštění. Budeme zde mít rovněž pokud jde o eh, pokud jde o rozpočet pro rok 2011, Sedonia Tripel a eh, kolega, který se věnují tyto problematice, čili Potom budeme mít od 11.30 a 12.30 zítra dopoledne společné jednání i s výborem pro rozpočtovou kontrolu. Bude to zpráva, která se dotýká článku 51 našich vnitřních pravidel našeho parlamentu, to znamená Inge Gressler jako zpravodajka a pan Rivellini, které se dotýkají eh, finančního nařízení a této zprávy. Tím se dostáváme k bodu číslo dvě našeho dnešního programu, sdělení předsedy. Pokud jde o koordinátory a rozhodnutí, která jsme přijali, už jsme o tom hovořili, jde je to návrh opravného rozpočtu, to je první věc. Rád bych, abyste obrátili pozornost na tu skutečnost, že u pozměňovacích návrhů, které byste chtěli předložit eh, ke zprávě paní Balcániové, to jsou ty hlavní směry pro následující trialog, který se dotýká návrhu rozpočtu pro 2012. Z technického hlediska elektronického hlediska budeme muset od nynějška využívat, cituji, v angličtině to budu číst, to jsou AT4 EM. AM. Nevím, co to znamená, ovšem asi bychom to měli takto využívat, mm, tento kód pro eh, pozměňovací návrhy k zprávě Balcem. To znamená, že Hmm, pokud to budou přijatelné, tyto návrhy, to samozřejmě neznamená, že automaticky budou schváleny. Ovšem toto je postup, který musíme ehm, před zítřejším 12.00 eh, využít. To znamená, je to taková zkratka AT4AM. To je to úžasná zkratka. A náš zpravodaj Granfen, který zatím není, který se zabývá touto specializovanou oblastí, který mezi nás přijde ještě dneska, poprosil mě. Jsou to upřesnění Evropské komise ohledně závazků, která, které přijali v nedávné době. Je to finanční pomoc eh, jednak palestinské samozprávě, to je část této pomoci, a různým samozprávám, které patří nebo spadají pod eh, různé do různých arabských zemí, to znamená mm, tomu, čemu říkáme mezi námi arabské jaro, čili tento demokratický proces. Byly to různé deklarace, které proběhly buď v Bruselu, nebo v hlavním městě v Evropské unii, nebo řekněme v zemích eh, v Jižní eh, Středomoří, pokud jde o finanční pomoc. My zatím tam nemáme úplně jasný obrázek a proto bychom chtěli, pokud teda komise bude chtít v brzké době nám to nějak objasnit nebo upřesnit, jaké by mohly být eh, následky tohoto, hm, těchto závazků pokud jde o rozpočet pro rok 2011 nebo možná i na rozpočet v roce 2012 a další rozpočet. To si myslím, že by trošku objasnilo naši práci. Já to říkám i díky tomu, že je mezi námi pan, nebo protože je mezi námi pan generální ředitel. Rovno bych vás poprosil, pane generální ředitel, abyste nám k tomu něco řekl. Děkuji vám. Děkuji, děkuji, pane předsedo dvě informace, které se týkají této záležitosti, pokud jde obecnou záležitost, komise, kolegium by chtělo přijmout takové sdělení, pokud jde o politiku sousedství, právě s ohledem především na ty události, které probíhají v Jižním středomoří. Budeme tam, přijdeme s určitými návrhy, finanční pomoci, závazky, které mm, by poté Mm, byly zaslány radě i Evropskému parlamentu. Rok 2011, vy už jste se o tom zmínil, tam bychom vám mohli bilaterálně říci několik dalších informací, které by mohly objasnit, dotazy, které jste předložil a samozřejmě co nejdříve se budeme snažit vám to objasnit všechno. Děkuji. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda. A nyní Myslím si, že ano, toto, toto sdělení určitě přichází ve velice vhodný okamžik, protože nám to pomůže i v naší práci našich, spra, našeho zpravodaje, který se tím zabývá. Samozřejmě, že nám to pomůže i v práci na rozpočtu pro rok 2011 a návrhu rozpočtu pro rok 2012. Nyní po číslo 3. Schválení zápisu ze schůze 13. 14. dubna pokud nemá, nebudete mít žádné připomínky do konce dnešní schůze, tak to budeme považovat za schválené, tyto zápisy. A nyní je to bod 5 našeho programu, to znamená čtyřka, to je mandát k trialogu. Paní Francesca Palcániová nás poprosila, abychom se tomu věnovali zítra dopoledne, čili rovnou bod číslo 5. Sidonie Jendřichovská je mezi námi a proto ji, navrhu, proto ji rovnou bych ji navrhl, navrhnu něco a doufám, že s ním bude souhlasit, že bychom se věnovali bodu číslo 5 a zároveň bodu číslo 7 návrh opravného rozpočtu 2 i 3, protože si myslím, že tam je určité politické propojení. Sidonie, máš slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že ty některé nevyjasněné záležitosti s ohledem na přijetí rozpočtu pro rok 2011 se nám vrací. Možná si pamatujete, že ta mobilizace Fondu Solidarity v letošním roce, že tam proběhla velice dlouhá rozprava, protože tam byla taková protichůdná Mm, protichudné argumenty. Jednak my jsme chtěli, aby ty finanční prostředky byly poskytnuty těmto postiženým zemím co nejdříve, protože to je právě ta solidarita, která je s ní spojená. Zároveň jsme naráželi na určitou neochotu nebo nemožnost rady poskytnout eh, tyto finanční prostředky, které by nebo nové finanční prostředky, které by se v rámci tohoto fondu vyplatily. Nakonec jsme nalezli řešení v rámci tzv. negativní rezervy, co znamená, že finanční prostředky, to bylo asi 186 nebo 182 milionů, které jsme mohli mobilizovat v rámci tohoto fondu Solidarity a tyto prostředky představovaly určitě ty úvěr nebo byly v podstatě ta negativní rezerva vlastně znamená určitý úvěr, protože ty finanční prostředky jsou staženy z jiných programů. Není to nástroj, který bychom využívali příliš rychle, příliš často, ovšem to byl jediný plán, který jsme přijali a my jsme na plenáce odsouhlasili využití této negativní rezervy. My jakožto Evropský parlament jsme ale rovněž požádali určité vybalancování této částky co nejrychleji Například pokud jde o, o ty opravné rozpočty, které se týkaly přebytku, to znamená, mm, to by bylo takové pro nás nejlepší řešení. My jsme to vyjádřili i v tom hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Čili jak vypadá stávající situace, zdá se, že z důvodu určitých právních omezení to nejsme schopni jaksi vykompenzovat tím přebytkem opravného rozpočtu, alespoň tak nám to komise tvrdí, tomu se ještě můžeme věnovat. Ovšem, i kdybychom akceptovali tu skutečnost, že to není možné, tak bychom, řekněme, mohli mít nějaký jiný opravný rozpočet, který by nám umožnil vykompenzovat tuto částku, co nejdříve. Ironicky zdá se, že dokonce i ráda bych chtěla mm, jak si vyrovnat, vykompenzovat tuto částku co nejdříve, čili my i rada, i parlament v podstatě chceme to stejné, chceme dosáhnout stejného řešení, abychom zaplatili nebo to částky, co možná nejdříve. Ovšem na té metodě se možná lišíme. To je pouze pro popsání celé situace, to je důležité. Jak to vypadá? Máme zde další žádost pro využití fondu, prostředku fondu Solidarity a to je návrh opravného rozpočtu, tak jak to předložila, předložila komise. Komise navrhuje nové finanční prostředky, těch 19,55 milionů eur. Rovněž jde o škody způsobené záplavami ve Slovinsku, Chorvatsku a České republice. Samozřejmě, že ani komise, ani rada nenavrhuje využití negativní rezervy, protože těch 200 milionů, ta částka by byla překročena. Tento nástroj tudíž už nemůžeme využít. Komise rovněž navrhuje nové finanční prostředky, což by Evropský parlament určitě podpořil. Rada by chtěla opětovně využít finanční prostředky, které jsou k dispozici. Já si myslím, že Mm, ten problém s návrhem rady je ve dvou oblastech. Můj problém, nebo jak já to vidím, já nejsem ochotná akceptovat pozici rady, nebo tu jejich neochotu poskytnout mm, další nové finanční prostředky pro vyplacení této částky. Je to těch 19,55 milionů to je principiální otázka, nejde o nějakou zásadní částku, to prostě není nějaká dramatická částka. Především, když se podíváme na ten přebytek, kterému se za chvíli budu věnovat, bude-li mi to umožněno. Čili je to podle mě spíše taková, takový problém, zásadní problém, kde rada není ochotná předložit tyto, poskytnout tyto finanční eh, prostředky, což je v rozporu s naším prohlášením z z podzimu, který jsme měli. A další problém, ten druhý problém, je to opětovné využití těch existujících um, finančních prostředků. Já si myslím, že to je opravdu kontroverzní záležitost, jednotlivé položky, které se navrhují, mnoho z nich představují prioritu pro Evropský parlament. Ovšem některé z těchto položek představují vlastně takové falešné, falešnou realizaci, protože to byly, tam se předložily určité um, zálohy, zatímco členské státy nesplnily svou povinnost, to znamená, že ta záloha nemohla být využita maximálním způsobem a realizace je, nebo stupeň realizace je nízký, protože ty finanční prostředky přichází z jiného finančního roku, čili nemůžeme v rámci eh, toho využít nějak budoucí situaci, nebo jak to bude vypadat. Je velice, bylo by pro nás riskantní to využít, tyto položky nebo finanční prostředky z těchto položek, protože by nám mohly chybět na konci roku. Proto je to problematické. A nyní se dostávám opět nejenom k radě, ale i ke stanovisku komise. Ráda bych se zeptala, jak je komise ochotná či možná neochotná Eh, následovat eh, našeho doporučení z plenárky, jakým způsobem vykompenzují tuto negativní rezervu. Nebo chce komise prostě čekat na konec roku, kompenzovat to nějakým jiným opravným rozpočtem. Já jsem to ohledu otevřená, ovšem zatím nevidím žádnou snahu vykompenzovat tuto částku v rámci negativní rezervy. Na závěr. Já to vidím problematicky akceptovat návrh rady tak, jak to bylo rozhodnuto nebo jak to bylo navrženo Evropskému parlamentu. I obecně, i pokud jde o jednotlivé položky tohoto, či části tohoto řešení. Jsem ráda samozřejmě, že jak maďarské předsednictví, tak i komise je zde zastoupena. Doufám, že budeme mít dobrou, kvalitní diskusi protože my jsme udělali opravdu hodně v této oblasti u opravného rozpočtu jedna, pokud je o fond solidarity a tak dále. Ovšem bude ta situace pokračovat, že nebudou žádné nové finanční prostředky k dispozici. Prostě v určitém okamžiku budou tyto finanční prostředky muset být poskytnuty k dispozici, protože asi bychom se měli podívat na druhou možnost mobilizace tohoto finančního fondu. Proto myslím si, že opravdu nastal čas, abychom tyto nové finanční prostředky mohli používat. Děkujeme a nyní poprosíme Lásla Šuriana a slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je eh, rozumné tady Mm, akceptovat, co říká paní zpravodajka. Vlastně všichni víme, že členské státy mají problémy a nerady poskytují nějaké peníze navíc i vzhledem ke stávající situaci. Ale je jasné, že na začátku roku nebylo možné využít to přeskupení těch položek, takže to předchozí řešení bylo vhodné, to znamená odložit rozhodnutí v čase, ale situace, zdali jsme schopni specifikovat to navýšení, eh, a zdali tam bude nějaký přebytek a tak dále. V podstatě jsme ve stejné situaci jako před dvěma měsíci. A proto, pokud ty eh, prostředky nemohou být doplněny nové prostředky nemohou být doplněny, tak možná takové polonové, tedy ty nevyčerpané prostředky z minulého roku by se mohly použít. A jaký je rozdíl mezi nevyčerpanými prostředky tohoto roku a minulého roku? To je otázka. <clears throat> Velký rozdíl je v tom, že e, nevyužité prostředky, nečerpané prostředky v minulém roce se e, mohou používat nyní. Členské státy je mohou použít teď a takže to, co bychom chtěli, to pro ně asi bude problémem. Ale já myslím, že to je rozumné. To znamená nevracet všechny nečerpané prostředky členským státům, ale samozřejmě to jsou prostředky, které by asi i členské státy eh, použili a já si myslím, že ty by se měly, ty nečerpané prostředky by se měly použít pro ten zmiňovaný účel, pro solidaritu a to je asi nejlepší řešení. Děkuji, Ani Nielsen. Velice stručně za eh, naši frakci mohu si souhlasíme se spravodajkou a také i s předřečníkem. Upřímně, opět a opět při vyjednávání o rozpočtu eh, jsme viděli to prohlaš, prohlášení rady, že když peníze budou potřeba, tak je poskytne, ale to je pouze na papíře a ten příslip není plněn. A když tedy někdo podepíše opět podobné prohlášení, no tak se musí podepsat i specifická dohoda o tom, co uděláme. A to na začátku roku. Teď v této fázi my mm, čerpáme na jedné straně z těch negativních rezerv a na druhé straně se snažíme nějak eh, přeskupit ty programy. <clears throat> To je hrozná situace a to bychom měli vyřešit nějak. <clears throat> A je třeba eh, eh, dospět k nějakému kompromisu, když už se nepodařilo ty prostředky zajistit hned na začátku, ale je třeba, abychom vždycky na začátku věděli, jak to bude s těmi prostředky na ty věci, které se objeví a je to legrační, když potom vždycky jsme v takovéto situaci jako teď. Pan předseda, děkuji. Eh, Derek Poken. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Souhlasím eh, s eh, s pravodajkou ohledně toho, že zde mm, nechceme brát peníze z programu jako ESF. Tento výbor o tom hodně diskutuje, i jiný výbory o tom diskutuje, jak je důležitá inovace, věda, výzkum a e, že e, bychom neměli z toho brát peníze, to je krok zpět. A důvod, proč jsme v této situaci, protože tady jeden či dva členské státy, které jsou rozhodnuty, že rozpočet se nesmí zvýšit o více než 2,9%. To je něco, eh, na čem jsme se dohodli v rámci diskuzí o rozpočtu 2011. A tedy v tom je <clears throat> problém. Laslo a jeho řešení možná by bylo dobré, ale nevím, zdali rada by s tím souhlasila. A také i by bylo zajímavé si vyslechnout zástupce rady, co si členské státy myslí, e, v čem z toho budou profitovat, e, v čem e, jim bude prospěšný fond jako fond Solidarity. To by nám měli říci. A poslední poznámka. Chci připomenout radě opět, že jsme se dohodli v rámci jednání rozpočtu 2011. A to že když se eh, zjistí, že ten rozpočet není adekvátní, tak komise předloží pozměněnou verzi rozpočtu a rada to podpoří, podpoří. A na ten příslip se nějak pozapomnělo. Děkuji, říká pan předseda, pan Gorbanis. Děkuji, já se omlouvám za tuto otázku, ale to vypadá jako, že člověk tady sice sedí, ale nechápe, vy, eh, vy, návrh Lásla vypadá hezky, ale když se podíváme na dokumentaci, kterou poskytla Sidonia, tak ten systém se tam jeví jinak. Pokud eh, máme tam 4,5 eh, přebytku, to znamená, že členské státy tento rok nezaplatí tolik peněz. A ta otázka není, zdali ty peníze dáme nebo ne, protože e, když je přebytek, tak nebudou platit cash flow v tomto roce. A takže chtít po e, členských státech nějaké peníze navíc, nové peníze, no tak oni už do svých kalkulací si dali tedy e, ten přebytek a v roce 2012, pardon, v roce 2011 budou kalkulovat a zaplatí méně na cash flow a eh, těch 19,5, 55 eh, milionů na tu solidaritu, to jsou nové peníze, které potřebujeme a já se možná mílim. Já jsem nepochopil, co to znamená, že když jim nevrátíme peníze, tak oni nám taky nedají peníze. A to kvůli tomu, že v minulém roce se nám podařilo ušetřit peníze v rozpočtu. Vysvětlí mi to někdo, omlouvám se. Eh, je vous remercie. Eh, Sidonia veut, veut répondre. Pan předseda, děkuji. Sidonia eh, bych chtěla odpovědět na tuto otázku, poslední otázku. <clears throat> Vaši otázku. <clears throat> Já nevím, zdali uspokojím vaši zvědavost, ale jak jsem řekla, my se ještě vrátíme k diskuzi o tom přebytku a o pozměněném rozpočtu. A jako zpravodajka, já myslím, že není naléhavé tyto dvě diskuze propojit, protože kdybychom je propojili, tak by zde byl pocit, já vám nic nedám, když vy mi nic nedáme a to bychom se dostali do sporu. Pokud chcete, tak můžeme. Možná i mm, i by bylo užitečné zde pro poslance i pro kolegy z rady a z komise diskutovat o přebytku. I e, to e, byla pozice plenárky, to znamená skombinovat e, tedy tu kompenzaci těch, já nevím, 182 tím přebytkem, a, ale podle komise to právně nejde Formálně to nejde, takže můžeme sice o tom debatovat, ale zároveň ten zápočet nelze provést. A pokud, i když se to jeví jako otázka zdravého rozumu, <clears throat> člen, členské státy dostanou eh, mm, přebytek zpátky, to je 4,54 mm, miliard, a nejsou ochotny dát navíc 19,55 na ten fond solidarity, no tak to je věc k diskuzi. A také je třeba zmínit, že ten přebytek na rok 2011 je tak obrovský kvůli tomu, že velká čest, část přebytku 1,8 miliard je z pokut. Z pokut ze sankcí a mm, z důvodu tedy odsuzujících rozsudků 1,8 miliard se vrátí do rozpočtu členských států díky EU protože EU eh, e byla schopna vymocit sankce od firem. A já myslím, že <clears throat> bez nějaké hořkosti bychom o tom měli vzájemně debatovat. Proč? Rada není ochotná eh, zaplatit těch 19,55, eh, tak abychom splnili závazky z titulu Fondu Solidaritu, <laughs> když členské státy dostanou zpátky 1,8 miliard vybraných na sankcích. <clears throat> pohledu účetního si myslím, že to je teď ta správná eh, chvíle provést zápočet těchto dvou částek a já myslím, že to i bude menší zlo pro ministry financí. O těch obou věcech musíme, myslím, diskutovat. Très bien, je merci. Výborně, děkuji. Připomínám, ano, tak jak i řekla zpravodajka, že dnešní návrhy tedy opravný rozpočet číslo 2 a 3, tak ta dnešní, eh, tak to je vlastně to, co máme po tom prvním opravném rozpočtu, kdy jsme se teď ocitli v takové prapodivné situaci. Na žádost rady, na žádost rady eh, eh, byla dohoda, a to v prosinci minulého roku jsme se politicky právně dohodli o rozpočtu 2011, včetně prohlášení, podle eh, kterého, že pokud budou eh, v během roku chybět prostředky na platby, tak se pokusíme eh, po té, co vyzkoušíme ty možnosti toho přeskupení, tak se budeme snažit o to, aby ty právní a politické závazky byly splněny. Tedy jsme se dohodli, že zvýšíme prostředky na platby, pokud ta potřeba bude vyšší, než byl plán v rozpočtu, jak byl odhlas, odhlasován na rok 2011. Ale teď pár týdnů na to, když vznikl takový problém, naléhavé potřeby eh, v oblasti, kterou vůbec nebylo možné plánovat, tedy přírodní katastrofa, a to především v Maďarsku a v Polsku, tak najednou rada odmítá poskytnout prostředky, nové prostředky na platby a rada <clears throat> zde zahájila řízení, které existovalo, ale už jsme ho nepoužili nikdy skoro. To jsou ty takzvané negativní rezervy a tam je ten limit 200 milionů euro. Tyto rezervy 200 milionů eur jsou téměř již vyčerpány. A to na e, potřeby nové přírodní katastrofy, no tak tento opravný rozpočet číslo 2, tedy katastrofa, která se týkala tentokrát Slovenska, České republiky a našeho budoucího partnera Chorvatska, e, tak e, tady bychom překročili těch 200 milionů euro s těmito zeměmi. A tedy rada která se sešla 2. května ve formaci rozpočtové, tak mm, e, žádala o přeskupení prostředků a nechtěla akceptovat návrh komise, to znamená přijít odsouhlasit nové prostředky navíc. A zároveň teď, to je taková náhoda. Ale politicky to musíme vzít do úvahy. Jak to říká i zpravodajka, vlastně zároveň a to v souladu s tradicí v tomto období roku, tak Evropská komise navrhuje opravný rozpočet číslo 3 o čerpání nebo použití přebytku eh, z titulu plnění v minulém roce a to těch 400, eh, eh, pardon, 4,5 miliard euro. A tady takový účetní problém, i když ten je sekundárního charakteru. Pravda je, že rada chce inkasovat ty 4,5 miliardy a nechce utratit těch 19 milionů pro účely tedy těch záplav ve Slovensku, České republice a v Chorvatsku a chtějí po nás, abychom v roce 2011 udělali ještě další úspory a je tady pořád ten přebytek za rok 2010, 4,5 miliardy. A jak řekla správně Sidonie, například těch 4,5 miliard za rok 2010 je tam miliarda 280 milionů, které spadly tak z čistého nebe. A za, to se nezasloužily členské státy, ne? To jsou sankce, pokuty uložené komisí podnikům, které porušily eh, hospodářskou soutěž. A tedy eh, politicky správné by bylo říci, no těch 19 milionů si vemte z tohoto spíše než aby někdo říkal, nyní eh, budeme tedy eh, eh, budeme odejmeme ty prostředky, o kterých jsme před pár týdny vlastně rozhodli, které možná nebudeme potřebovat podle plánu na rok 2011 a vlastně my jsme a teď tedy řekneme dobře, tak ty prostředky odejmeme tady a dáme na tu katastrofu. A mm, samozřejmě to není normální situace. To není politicky přijatelné. A určitě si pamatujete, že v rámci jednání s radou a s komisí o prvním návrhu roz, opravného rozpočtu, tak nakonec jsme akceptovali princip čerpání negativní rezervy, ale předem jsme oznámili, že to je pouze provizorní řešení a že to povede pouze k tomu, že si odsuneme to rozhodování na konec roku, kdy budeme muset rozhodnout o způsobu, jak se budou tyto výdaje financovat. A jakmile vznikne nějaký nový problém, tedy nová neplánovaná potřeba, tak bude třeba nalézt definitivní řešení. Nový problém? No, ten máme teď před sebou opět kvůli přírodní katastrofě. Ale za pár týdnů, možná pár dní, budeme opět řešit novou potřebu nějakých neplánovaných výdajů. A to buď kvůli nové přírodní katastrofě, nebo kvůli politickým nalhavým problémům vzniklým uvnitř EU nebo poblíž někde Evropské unie, a to především na jihu kolem Středozemního moře. Proto na začátku roku jsem se obrátil na Evropskou komisi a chtěl jsem se zeptat, jaké jsou ty politické závazky, které eh, na sebe berou eh, naši političtí činitelé vůči těm eh, demokratizujícím se zemím na jihu. Takže tady již eh, nelze teď přijímat nějaká provizorní opatření. Ne, je třeba eh, odvážně dát politické problémy na stůl. To je to, co chtěla si naše zpravodajka. A samozřejmě za podpory celé řady členů našeho výboru. A máme to štěstí a já ještě jednou děkuji <clears throat> za to, že máme tady předsedkyni rozpočtového výboru rady, Můžete, eh, paní předsedkyně, nám říci, jak to vidí rada a poté případně požádám generálního ředitele z komise, aby on nám e, tuto věc ještě osvětlil, paní předsedkyně. Thank you, Mr. Lamassu, for... Děkuji, pane Lamasure. Děkuji za slovo. Mohla bych vám poskytnout podrobné informace ohledně stanoviska Rady, pokud je o obsah návrhu komise Všichni jsme se na úrovni výboru pro rozpočet rozhodli, pokud je o těch 19 milionů, o těch částkách i o tom, kam půjdou, všem většina členských států a tomu se za chviličku ještě budu věnovat, to znamená, kolik členských států chtělo plné mm, přerozdělení těchto prostředků a proto maďarské předsednictví se snaží nalézt následující řešení tak aby se využily jednotlivé položky do toho 25. dubna, ty položky, kde teda to plnění bylo velice nízké. Už máme za sebou čtvrt roku a v podstatě pouze 1% například u jedné z těchto položek bylo využito, dvě u jiného, um, jiné částky a 5% asi u další. Eh, rozpočtové položky. Čili my jsme našli tyto položky, které nebyly dostatečně zatím plněny a na konci loňského roku u těch eh, položek, kde teda to plnění nebylo dostatečné, kde to bylo opravdu dramatické. My jsme vybrali tři. Tři, které podle našeho názoru nepředstavují nějaký veliký problém a 24 členských států s tím souhlasilo, s tímto návrhem. Pouze tři členské státy se zdržely. Dokonce i ty členské státy, které kromě Chorvatska, které není zastoupeno všem všechny, s tím souhlasili, pokud jde o tento náš návrh využití těchto finančních prostředků na přírodní katastrofy. V březnu jsme to měli na Koreperu, zítra by to měla přijmout rada, toto je teda naše stanovisko. Důvody, které k tomu vedly, mnoho z vás už se o tom zmínilo, členské státy prostě nejsou ochotny přijít s těmi novými finančními prostředky, Ovšem členské státy mají pocit, že jelikož máme a vždy jsme na konci roku měli v rámci rozpočtu nevyužité finanční prostředky, proto není důvod hledat nové finanční prostředky. Asi prostě bychom mohli nalézt dostatek financí v rámci stávajícího rozpočtu pro pokrytí těchto potřeb. To je z mé strany všechno a pokud je o opravný rozpočet číslo 3, my tam nemáme zatím Eh, rozhodnutí ani koreperu, ani rady. Musíme počkat ještě několik týdnů, čili tam ještě stanovisko nemáme. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, to je myslím velice jasné. Pane generální řediteli. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych řekl to, že tato rozprava je skutečně rozpravou velice důležitou. já to mohu jenom podepsat skutečně to, co předsednictví sdělilo, my si myslíme na straně komise, pokud jsme teda přišli s tímto návrhem, tak prostě v současné době nemáme možnost nějakého využití těch stávajících finančních prostředků, tam prostě není nedostatečné čerpání. Vy jste tam se zmínil o některých těch um, položkách, já jsem to pochopila. Ano, to je pravda, ovšem i když tyto částky jsou omezeny, my prostě nesouhlasíme s touto argumentací. Druhá věc. Pokud jde o nedostatečné plnění na konci roku nebo využití těchto finančních prostředků, musíme trošku se podívat na to s odstupem, na jednotlivé události. Rozpočet pro rok 2011, pokud jde o částky, tak tam to bylo navýšeno o přes 2%, vidíme, pokud jde o ty platby že došlo opravdu k zásadnímu navýšení na straně komise. My prostě nejsme přesvědčeni o tom, že by zde byla nějaká situace nedostatečného plnění nebo že by na konci roku k tomu došlo. Prostě ten základ, který máme, ze kterého vycházíme, je mnohem nižší než ten, který jsme měli v předchozích letech. Pane předsedo, i přesto je zde několik prvků, řekl bych jeden, jedna skutečnost, na kterou bych rád obrátil vaši pozornost pozornost vašeho výboru. A to je změna podmínek, které se týkaly našeho návrhu. Když jsme na komisi přišli s naším návrhem opravného rozpočtu číslo dvě, tak bylo jasné, že jsme prostě neměli dostatek finančních prostředků pro platby. Situace se nedávno změnila, opravdu v nedávné minulosti na základě určitých informací, které máme k dispozici, které se dotýkají nedostatečného, možného nedostatečného plnění některých částek mm, asi 400 milionů eur. To je program z těch 5 miliard eur pro obnovení ekonomiky. Abych to vysvětlil, několik beneficientů, různých projektů infrastrukturních prostě nepožadovali to, mm, ty zálohy finanční, tak jak jsme to očekávali, protože tam byly určité problémy s bankovními zárukami nebo různá povolení environmentální, nebo prostě jenom proto, že získali oficiální povolení k investicím do těchto projektů. To znamená, že u těch pladeb jsme jaksi zaznamenali nedostatečné plnění asi 300, 60, 350 nebo 67 eh, tisíc eh, bez, ve srovnání s tím, co jsme měli v roce 2010. Zároveň je zde mm, projekt, kterému se říká CCS, který mm, byl postržen, který měl mm, asi hodnotu asi 85 milionů eur. To je další záležitost, nebo jiné projekty. Energetické projekty, které se rozvíjejí rychleji a požadují další asi platby v hodnotě 5 milionů eur, čili celkově to byly ty další potřeby transferu v rámci inteligentní energetiky, tam bychom mohli mít asi tak 400 milionů eur, které bychom mohli mít k dispozici pro financování potřeb, jež jsme identifikovali v rámci opravného rozpočtu, pouze převodem jsme to mohli vyřešit. Podobně by tam mohla být určitá příležitost využít část těchto dostupných finančních prostředků pro pokrytí těch eh, částek, které jsme právě vyčerpali z té negativní rezervy, čili určitou kompenzaci. Já chápu, že v, tomto, v této etapě zavládlo určité překvapení po prezentaci těchto čísel, které komise předložila. Ovšem, jak už jsem se o tom zmínil, jsou to informace opravdu velice čerstvé, solidní, jež nám umožňují přijít s těmito argumenty. Na straně komise, to bych rád podotkl, máme povinnost v souladu s našimi pravidly se snažit o využití těch stávajících finančních prostředků spíše než využívání nových nějakých dalších zdrojů finančních. To, co jste řekl, pane předsedo, ohledně rozpočtové situace, je ovšem validní. Situace v následujících měsících určitě ukáže potřebu dalších opravných rozpočtů, kde budeme muset použít eh, určité prostředky, tak jak to bylo v tom společném prohlášení mezi parlamentem a radou i zmíněno, čili tato debata byla v podstatě odložena, pokud jde o financování opravného rozpočtu. Ovšem je to rozprava, která neustále přetrvává nebo je aktuální. Děkuji za slovo. Děkuji pane generální řediteli. Děkujeme. Myslím si, že všichni jsme pochopili důležitost tohoto prohlášení pana generálního eh, ředitele. To je prostě nová, nepředvídaná zatím situace, pokud jde o plnění rozpočtu pro rok 2011. Jistě to bude vyžadovat ještě přeskum já se k tomu budu věnovat, ovšem Salvador Garriga požádal slovo. Děkuji, pane předsedo. To je taková doplňující otázka k vysvětlení pana generálního ředitele. A týká se to neplnění, nečerpe, nečerpání eh, eh, toho plánu na oživení ekonomiky. Týkalo se to eh, toho projektu CCS a potom je to otázka i e, té větrné energie. My bychom chtěli více doplňujících informací o důvodech, proč se nevyčerpaly tyto prostředky a e, v jakých těch národních programech se nečerpalo nebo došlo k snížení čerpání, protože my pořád neustále zdůrazňujeme, že musíme podporovat podobné investice a tady vidíme, že členské státy se dostatečně finančně nesnaží. A to by nás mělo vést k určitým potom závěrům, až budeme připravovat nadcházející finanční výhledy. Možná pan generální ředitel nám vysvětlí, jaké jsou důvody nízké míry plnění. Děkujeme za tuto otázku. Láslo Šurian, ještě jedna otázka. Děkuji, pane předsedo. Rád bych vám připomněl pouze to, že ten projekt CCS, to byl v podstatě takový ad hoc návrh. A my v rozpočtovém výboru jsme byli trošku smutní a v podstatě donuceni akceptovat tyto programy. Čili já jsem opravdu nyní rád, že vidíme, že to vlastně ani není nějaký rychle pokračující projekt, protože já jsem v podstatě od samotného počátku měl pocit, že šlo o zájmy určitých firm a ne opravdu o zájem, pokud jde o ten, mm, tu obnovu ekonomiky. To byla vlastně součást toho projektu, ovšem bylo to spojeno s mnoha otazníky. Tyto ad hoc plány jsou prostě vždycky problematické. Ovšem, pokud Evropská unie může nalézt finanční prostředky pro ad hoc programy, když zde je uh, tlak, ovšem nejsme schopni jaksi nalézt finanční prostředky, které jsou mnohem menšího rozsahu pro mm, naléhavé záležitosti. To je problém. Děkuji. Paní Kavalo? Pokud je o obnovu ekonomiky, na jedné straně je smutné, že tento program nebyl realizován, jistě by to pomohlo ekonomice. Na druhé straně část parlamentu varovala s ohledem na projekt CCS. Říkali jsme, že to není dostatečně zralá technologie. Zatím my jsme hovořili o několika projektech, technologických projektech, které by mohly být kvalitní v budoucnosti ovšem nejsou zatím ještě dostatečně vyzrálé a nyní vidíme právě tato, tyto skluzy v u těchto konkrétních projektů. My jsme prostě předpovídali, že k tomu dojde, ovšem komise trvala na svém, prosadila, myslím, sedm projektů, to bylo příliš, mohli jsme to rozdělit mezi CCS projekt a řekněme nějakou energetickou účinností v budovách, což bylo mnohem bezpečnější a poskytlo by nám to rychlejší výsledky, pokud jde o energetické úspory nebo zaměstnanost. Ráda bych se zeptala, jaký to byl projekt, který nefungoval nebo který byl přerušen. Děkujeme. Reimer Bege, náš zpravodaj. Děkuji. Já navážu přímo na to, co říkala kolegyně Kavajo. Když se ohlédnu zpět, jakou rozpočtovou akrobaci jsme prováděli, když vznikal ten balíček pro obnovu, tak eh, připomínám, že rozpočtový výbor vyjádřil určité pochybnosti o tom, zda je to skutečně eh, dobrá základna pro to, aby se šily nějaké projekty horkou jehlou. V projektu CCS jsme ještě v pilotním stádiu. A otázka, jaké potom budou reálné náklady při této eventuální alternativě pro skladování CO2 trvalého hlediska. Samozřejmě musí se to skoupat, to je pravda, ale nakolik to potom bude nosné řešení, na to panují nejrůznější názory. A mě by zajímalo, kdyby nám pan generální ředitel ještě mohl říci, jak eh, jakém časovém rámci se pohybujeme, když hovoří o čtyřtech milionech, které jsou opět k dispozici z eh, plánu hospodářské obnovy pro jiné rozpočtové výzvy. Tato informace nám nepomůže dále při řešení aktuálních problémů a diskutování e, pozměněného návrhu rozpočtu a práci s přebytky. My budeme později také hovořit o projektu ITER a například o návrhu komise, aby se přerozdělily prostředky ze sedmého rámcového programu pro vědu a výzkum. Domnívám se, že by bylo dobré, abychom věděli od komise, jak nyní vypadají skutečně eh, projekty, které jsou součástí plán hospodářské obnovy, jak se rozvojí, rozvíjí dále a bylo by dobré, aby komise pouze neinformovala o tom, že tyto prostředky se použijí, ale aby skutečně jasně řekla, že dané prostředky se nevyužijí, že nejsou zapotřebí, tak abychom je eventuálně mohli využít pro jiné rozpočtové Eh, výzvy, pokud eh, rozpočtový orgán s tím bude ochoten souhlasit. Děkujeme, paní Jutta Hauk. Ja, vielen Dank. Děkuji. Když už zde klademe otázky, dovolte mi také jednu položit. Ještě si dobře pamatuji, jak jsme tehdy vycházeli z hlasování kolegů v výboru Envy a ITRE a řekli jsme, že nevyužité prostředky nepůjdou jen tak dále, ale půjdou do projektu Smart Cities. To znamená víceméně pro stejný účel, ale budou využity pro drobnější projekty, které je možné realizovat mnohem rychleji. Zajímalo by mě, jak daleko jsme se dostali zde. Nemůžeme přece e, vyvíjet různé nápady na přerozdělování, když už jsme to předem jasně upravili. Tam by komise přece měla jít tím daným směrem už dávno. Děkuji. Čili já bych rovněž, dovolte, položil otázku generálnímu řediteli. Předpokládám, že ty nové informace, které jste nám předložil, ohledně nevyčerpání finančních prostředků je téměř jisté pro rok 2011, to znamená, co jsou, to jsou ty položky, které byly spojeny s plánem obnovy. A že nám to teda umožňuje další opravný rozpočet, tam se budeme muset podívat, jak to bude vypadat s um, ohledem na harmonogram i politickou, politické záležitosti, pokud jde o opravný rozpočet číslo 2 i 3, mm, zpravodaj už se o tom zmínil. Rád bych propojil to, o čem se zmínilo několik kolegů, pokud jde o využívání prostředků pro plán hospodářské obnovy. Někteří položili konkrétní dotazy konkrétních projektů, například ten pilotní projekt CCS, generální ředitel asi nebude mít okamžitou odpověď na technické dotazy, ovšem jistě komise, která se tomu věnuje, výbor, který se tomu věnuje, nám to bude schopen předložit. Pojď už to jakýkoliv z těchto projektů, myslím si, že v následujícím měsíci bychom měli udělat určitou bilanci na straně kom, eh, s, s Evropského společenství, to znamená kon, až do konce roku 2009, a to, to byl v podstatě plán, který se dotýkal roku 2009, 10 a částečně 11. Evropská rada, vy si pamatujete, že navrhla tento plán, což bylo vlastně jakési spojení 27 národních plánů ekonomické obnovy plus um, plán obnovy, který navrhlo Um, Barroso v hodnotě 5 miliard eur. To byl vlastně 28, 28. plán, čili jaký vlastně 28 různých plánů. A měli bychom se věnovat určité analýze toho, co skutečně bylo využito v rámci těchto plánů, které plány byly splněny, které byly opožděny, které, řekněme, vůbec nebyly splněny, nebo které části nebyly využity a tak dále. Čili nějakou analýzu, která je důležitá do budoucna. Když se budeme snažit zefektivnit naše rozpočtovou politiku, buď jak to bylo před dvěma lety, proto abychom stimulovali ekonomickou situaci nebo řekněme, abychom zabránili nebo znížili deficit, jak to bylo v loňském roce. Jakmile řekněme, že došlo k že mezi tím politickým rozhodnutím a skutečným plněním je tak dlouhé období, že v podstatě se ekonomická situace zásadním způsobem změnila, tak potom politická rozhodnutí budou mít opačný dopad eh, s ohledem na to, na čem jsme se domluvili na samotném počátku. Čili proto si myslím, že je důležité porovnat rychlost plnění těch čistě národních rozhodnutí a řekněme komunita, na komunitární úrovni zda ta národní řešení jsou rychlejší než na, na úrovni celé Unie, zda jsou zde určité rozdíly mezi zeměmi nebo regiony a tak dále. To není zásadní problém dnešního jednání, ovšem ty informace, které nám nyní poskytne výbor pro rozpočet, by nám mohl právě vyvolat, nebo by mohl vyvolat tyto dotazy do budoucna. Především pokud jde o přípravné práce dalšího víceletého finančního rámce a zároveň hmm, náš zpravodaj je zde přítomen, který se věnuje i finančnímu nařízení právě i na tuto oblast. Pane generální řediteli, vy jste, ano, měl možnost tohoto téměř teatrálního výstupu, kde jste ovšem ale velice, velice eh, jasně a velice klidně nám řekl tuto zásadní věc, která nás úplně odrovnala Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se vyjádřit k tomu, co jste řekl, když jsme eh, oznámili ten plán obnovy ekonomiky v Evropě, tak eh, pro nás to znamenalo především investiční operace. Víme, že pokud jde o investice, tak eh, tady ten typ oživení ekonomiky je úplně odlišný než to, když chceme oživit spotřebu. Tam ty účinky jsou okamžitější a to jsme i viděli třeba pokud jde o snížení DPH na spotřební zboží v členských státech. A dovolte, abych korigoval takový dojem, který je milný. Nejprve, pokud jde o větrnou energii, tady nejde o to, že by došlo k podčerpání. Naopak, došlo k předčerpání. Naopak tedy to bylo v oblasti větrné energie platby jdou rychleji, než se plánovalo. Já jsem ocit, zmínil těch 5 milionů a stejně tak je třeba k tomu doplnit 36 milionů, eh, pokud jde o fond na energetickou účinnost. Zde máme tedy mm, velice rychlé čerpání, rychlejší než to, co jsme vlastně plánovali na začátku. Za druhé, teď pokud jde o ty infrastrukturní projekty, kde nebyla žádost o předfinancování, já neříkám, že bychom od nich upustili. Harmonogram plateb na tyto projekty je odlišný než zase plánovaný harmonogram. A vlastně, to víme všichni dobře, jde, zde jde o velice jaksi náročné operace, Eh, které eh, v té prvotní fázi znamenají eh, velké přípravné tedy práce, cenové kalkulace, projektové práce a vlastně ta materi- to materiální budování infrastruktury, to nastane až za víceméně delší dobu a je to musí, jde to ruku v ruce s tím harmonogramem, harmonogramem vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení, ekologických posouzení. Záleží to na, to na tom třeba, že nějaká ekologická organizace se, aktivisté se proti tomu postaví, napadnou ten projekt, takže to ovlivňuje harmonogram těch prací, který může se hodně měnit. A tady hovořím o 357 milionech eur na platby, ale nejde o prostředky na platby, eh, které by eh, eh, nebyly vyčerpány, ale pouze nebudou čerpány tento rok vzhledem k těm skluzům s těmito projekty. To tež platí pro ten projekt CCS, o kterém jsem hovořil. Já zde nemám technické podklady k tomuto projektu, ale jak to teď vypadá, jde o pozastavení. Ne o ukončení, ale pouze o pozastavení projektu. Chci to všechno upřesnit. Je třeba <clears throat> v této fázi nehovořit o nějakém selhání, neúspěchu toho plánu obnovy eh, těch 400 miliard, to je ne, jde o e, to, že došlo ke změně harmonogramu plateb a nyní a splatnosti. Nyní pokud jde o tu rozpočtovou techniku. My jsme předložili opravný rozpočet na naléhavé operace. Navrhneme převody, to je rychlejší navrhovat převody, než tedy měnit opravný rozpočet jako takový. Já jsem to řekl před chvílí, také bude třeba si položit otázku o užitečnosti využití eh, těch eh, prostředků z, rez- z negativní rezervy. Dále, pořád ještě pracujeme na dalších možných operacích, které se týkají fondu Solidarity a Toto možná bude znamenat, že spíše navrhneme převody, transfery a ne opravný rozpočet, aby to bylo rychlejší pro tyto operace, které zatím eh, museli dost podstatnou dobu ještě čekat. Děkuji. Paní zpravodajko, jaké závěry vyvozujete z těchto nových informací a z této výměny názoru? <clears throat> Závěry. No já nevím, zdali mohu vyjádřit uspokojení. A, a, eh, vidí to, vidím to tak, že směřujeme do konfliktu. Já doufám, že nalezneme dobré řešení a že se nakonec vyhneme konfliktu, eh, který by byl pro všechny škodlivý. Zdá se, že jsme slyšeli nové informace, které se týkají eh, implementace plnění rozpočtu, ale tady vznikají nové otazníky a ta základní otázka zůstává pořád platná. A to, kdy nakonec rada bude ochotná eh, eh, předložit nové peníze, abychom mohli mobilizovat fond Solidarity. Jednoho dne to musí nastat, protože v tom fondu není dostatek peněz na pokrytí potřeb. A detailněji teď k, k úrovni plnění rozpočtu a k návrhům rady o tom přeskupit položky a ty platby z titulu Fondu Solidarity. O tom je třeba ještě více diskutovat, protože tady jsou některé nevyřešené otázky, tady hovoříme o e, platbách, které nebyly ještě ohra, uhrazeny z titulu perspektiv výhledu z roku 2006. A <clears throat> mezi komisí a členskými státy se ještě diskutuje o tom, jak tedy a odkud se vezmou tyto nárokované peníze. A a ty eh, prostředky, kde bylo nepravděpodobné, že se budou realizovat, tak tam byly do kalkulace eh, započ, za, započteny. Je, musíme vzít do úvahy, já, nevy, ne, já nevylučuji žádné řešení. Musíme pracovat na všech scénářích, včetně toho, že, kom, že rada přijde s novými penězi, ale musíme prostudovat eh, důsledky každého z těchto řešení tak, aby Eh, nedošlo k újmě na straně programu. Musíme tedy více jednat, máme harmonogram, pan předseda také má předsedou harmonogram. <clears throat> Já myslím, že bychom neměli uměle prodlužovat tento proces, ale opět je třeba tady to schrnout tak, že ano, potřebujeme ty nové peníze Eh, dříve či později a budou muset být nové peníze doplněny do Fondu Solidarity. Pan předseda, děkuji, paní zpravodajko. Ano, takže teď pokud jde návrh opravného rozpočtu číslo 2, paní Krol nám řekla, že rada eh, zítra přijme svůj, eh, svůj postoj ale pokud jde o rozpočet číslo 3, tak rada ještě nemá konkrétní časový plán. <clears throat> Komise nám předložila nové informace, které budou mít důsledky pro eh, prostředky na platby 2011, ale i 12. Takže asi jak ji řekl pan Jean-Jean, komise bude muset buď mm, předložit nové návrhy v novém e, opravném rozpočtu na rok 2011 nebo e, přistoupit k převodům mm, pro rok 2011. A to tež bude platit pro rozpočet 2012, jakmile bude odsouhlasen. To znamená buď cestou opravného rozpočtu, anebo převodu transferu. Samozřejmě ještě teď nevíme, jak mm, tyto dva roky budou potom propojeny, nebo jak to bude rozloženo v těchto dvou letech. Bylo by žádoucí, aby co nejrychleji komise nám buď ve formě formálního návrhu převodu nebo opravného, pro, opravného pros, rozpočtu nebo nějakou neformální cestou v podobě nějakého non-paper, aby nám řekla, jak to vidí, jak chce rozložit tedy rozdělit eh, ty eh, prostředky na platby, které se asi nevyčerpají v roce 2011, ale vyčerpají se v roce 2012. A jak chtěli i kolegové, je třeba odůvodnit ty skluzy v čerpání, anebo proč něco bylo zrušeno. <clears throat> tak, aby naši dva zpravodajové pro fond Solidarity a tedy Sidonie a e, pro, e, a, pro a Reimerberge, aby mohli potom předložit formální návrh. S tím, že no to je moje poslední poznámka. Každopádně již několik týdnů jako parlament, tedy náš rozpočet KOBU, pořád žádá radu o to tež, a to vést věcnou debatu a věcně se dohodnout na plnění rozpočtu 2011 a jde o to i aplikovat naše společné prohlášení týkající se prostředků na platby. Maďarské předsednictví eh, se velice snaží eh, tu diskuzi eh, odsunout v čase, tak budeme doufat, že se to podaří dojednat polskému předsednictví. Ale eh, my bychom nechtěli, aby docházelo k větším zkuzům, aby se to skutečně vyřešilo za polského předsednictví. Pokud nejsou další připomínky, tak děkuji zpravodajům a navrhuji Reimerovi Begemu teď, aby nám představil eh, to, jak vypadá ta jeho agenda, tedy bod 10, a to je revize nebo návrh revize víceletého finančního rámce, to eh, Evropská komise navrhla před pár týdny, tak abychom mohli doplnit dodatečné prostředky k projektu ITER. Víte, že minulý týden eh, naše delegace jela na místo samé, tedy do Kadaraše, eh, místo, kde bude to eh, výzkumné zařízení eh, postaveno a tam členové delegace schromáždili určité informace, které využijeme. Pane zpravodaji, tedy Reimere, prosím, eh, představ nám toto téma. Děkuji. Mohu hovořit stručně, protože ve svých podkladech máte příslušná čísla týkající se nového stanovení jasného základu pro financování ITERu. A to také na základě toho, co se rozhodlo loni v radě se zastropováním výdajů pro projekt ITER do roku 2020 a byl vyslán mezinárodní signál a při, příslip já bych zde chtěl zopakovat, že bych považoval za vhodné, aby v budoucnu, když jde o takové eh, mezinárodní přísliby, aby komise i rada trochu intenzivněji uvažovala nad tím, zda to, co se odehrálo v minulosti, například v souvislosti s kolegyní komisařskou Ferrero Waldner, a jinými, tak prostě než se udělají sliby na mezinárodní úrovni, že by bylo dobré s námi hovořit jakožto s druhou složkou eh, rozpočtového orgánu, aby bylo jasné, nakolik je možné veřejně se k něčemu zavázat. Myslím, že takové doby už jsou tedy za námi, kdy někdo něco prohlásí bez konzultace s námi a i když se principiálně parlament stavěl k ITERu pozitivně, tak se zde jedná o velice vysoké položky takže již od začátku je vhodné postupovat společně a jednat společně, než aby komise a také zvláště rada jednostranně eh, prezentovala určitá čísla. V prosinci jsme nedospěli k dohodě, takže komise nyní eh, vypracovává nový návrh a to, že kategorie 1A bude navýšena o 650 milionů pro rok 2012 a 190 milionů pro rok 2013 a dojde ke krácení kategorii 2 a 5 v roce 2011 840 milionů. A to také s ohledem na to, co máme e, v bodu 15 na pořadu jednání téma Euratom to znamená e, přepracování rámcového programu v souvislosti s ITER 360 e, milionů v roce 2013 a také určitá položka v roce 2012. Pane předsedo, já bych zde skončil a e, zeptal se, jak je názor delegace, která navštívila Kaderáš Eh, jak vidí stávající vývoj, jaké jsou tam problémy, které je třeba řešit, jak si představují harmonogram v souvislosti i s naším rozhodováním o návrhu komise a až potom bych si zase vzal slovo. Děkuji. A také samozřejmě jde o to, jaké zkušenosti máme s projektem, takže by bylo vhodné, aby jednotlivé politické skupiny mě informovaly jako zpravodaje, jakým směrem máme koncipovat naši další pozici. Děkuji. Merci. Děkuji, pane zpravodaji. Tato delegace, to byla společná delegace výboru KOBU a KOKOBU a předsedal eh, kolega Aněc, velký specialista An, tedy předsed dala An, velká specialistka na jádro. Já skutečně jim zda jsem specialistkou na jaderné záležitosti, ale my, kteří jsme navštívili Karadaš, tak eh, to byl opravdu velice zajímavý zážitek, to přijetí bylo úžasné. ITER to všechno krásně připravil, výměna názorů probíhala s místními lidmi v rámci tohoto projektu velice dobře, čili nejprve bych velice ráda poděkovala sekretariátu a zároveň vám za veškerou práci, která vedla k této návštěvě. Opravdu to bylo nesmírně kvalitně zorganizováno. Myslím si, že to bylo opravdu velice užitečné. Samozřejmě, že probíhalo, probíhaly diskuse ohledně budoucích potřeb tohoto projektu. Dále otázka kontroly, protože šlo o společnou delegaci rozpoč... výboru pro rozpočet i rozpočtovou kontrolu. Ovšem, myslím si, že jsme získali takový lepší obrázek o tom, co se děje, i když možná neúplně ucelený. Jeden bod, který se týká celého projektu a který mě zaskočil, je ta věc, že nejde pouze o nové technologie, výzkumný projekt, prostě neuvidíte, nevíte, kdy uvidíte ty výsledky konečné, rizika, která to představuje a dále ty důvody pro větší, vyšší náklady byly vysvětleny jako um, částečně vyplývající z toho nového designu mezi uh, lety 2001 a 2006. Jestli si pamatujete, máte podrobnosti, víte, jak to vypadá. Můžete se podívat na celou tu problematiku a podívat se na to, kolik asi by to celé mohlo stát. Další věc, která je překvapující, co to znamená, nebo co znamená struktura ITERu s ohledem na možnost řízení celého projektu? To, že jde o nadnárodní projekt, Kromě Evropské unie je zde šest dalších partnerů, Spojené státy, Rusko, Čína, Indie, Jižní Korea, Nevím, zda jsem... A, už vidím. Zapomněla jsem na Japonsko. Čili Znamená to prostě, že občas je řízení takového projektu obtížnější, řízení takového rozsáhlého projektu. A zároveň pokud jde o platby jednotlivých eh, partnerů, některé prostě proběhnou nefinančním způsobem budou připravovat části zařízení a poté u té konečné eh, skladby by to mohlo znamenat určitý problém. Samozřejmě, že u takového velikého nadnárodního projektu je obtížné zajistit to, aby všechno bylo průzračné, totálně jasné, abychom věděli, jak to do sebe zapadne všechno ze všech těch stran. Další věc, kterou pravděpodobně byste mohli získat rovně z těch oficiálních i neoficiálních setkání, ta neoficiální jsou občas ještě zajímavější, je ta, že došlo k obrovské změně v oblasti řízení, managementu tohoto projektu. Spíše je to ve stávajícím období taková klasická obdoba řízení projektu, business projektu a už ne tak politicky, jak tomu bylo v minulosti. Bylo nám řečeno, že pravděpodobně budeme schopni vidět pouze nějak nějakou tu jámu tam, která je připravená na to zařízení. Ovšem nebylo tomu tak, my jsme už viděli, že tam staví budovy, viděli jsme tu jednu velikou, dále to byla francouzské, francouzské pracoviště hned nedaleko eh, tohoto místa. to bylo nesmírně užitečné, protože to představuje ehm, mnoho dovedností v oblasti fůze i štěpení, vůbec informací o tom, proč Karadáš bylo zvoleno jakožto místo pro tento projekt, mnoho lokálních aktivit, ehm, tak aby skutečně byli, mohli být přesvědčeni o tom, že ta infrastruktura je dostatečná, která nám je k dispozici. Pokud jde o rozpočet eh, rok 2012, 2013, to je právě otázka, které se věnujeme. A poté je to víceletý finanční rámec, kde rada se zavázala k těm 6,6 miliardám eur. Tak je to alespoň odhadováno ve stávajícím období. ITER požadoval ještě rezervu 600 milionů eur. Jelikož tam jsou s tím spojené určité nejistoty, asi to není tak špatný nápad. Ovšem to bylo radou seškrtáno. Těch 6,6 miliard musíme zvážit až do toho roku 2020, když vystoupíme na výboru ŠUR s tímto návrhem a dále je to 1,4 miliardy eur, která byla seškrtána na 1,3 miliardy pro rok 2012 a rok 2013. Management projektu ITER byl trošku roztrpčen z celé záležitosti, protože jakmile byli schopni to zeškrtat na těch 100 milionů, najednou rada jim řekla, no tak prostě tohle, mm, ty, ty částky, ta částka prostě byla snížena. rada jim řekla, že to nepotřebují a oni měli pocit, že to v podstatě neodpovídá celé té filozofii že jakmile se schopni nalézt nějaké řešení v oblasti úspor, tak okamžitě se potom skočí jaksi a mm, uvažuje se jiným směrem, čili mm, to, byli z toho smutní, ovšem nyní po nalezení různých řešení eh, zjistili, že těch 1,3 miliardy by mohlo stačit. To, co řekla komise, je následující. Prosili nás, abychom nalezli řešení rychle. Komise nám řekla, že by bylo nejlepší, abychom nalezli řešení před letní pauzou. Není to jednoduché, já jsem jim to řekla v tomto směru. A důvod, proč je to pozastaveno, není ten, že by Evropský parlament byl proti tomuto projektu, nebo že bychom nechtěli uznat, že 1,3 miliardy bude potřebná, ale proto, že probíhá diskuze mezi parlamentem a radou o problematice pružnosti či flexibility. Důvod, proč chtějí to rozhodnutí před letní pauzou, je ten, že pokud 1. ledna 2012 tyto finanční prostředky nebudou k dispozici, tak pro ten projekt JET ve Spojeném království, tam byste prostě museli napsat eh, všem těm zaměstnancům, že od 1. ledna pravděpodobně nebudou mít práci. my samozřejmě tam nemůžeme, nebo v tom dopise nemůžeme napsat, asi teda k tomu propuštění, propuštění nedojde, ovšem toto je pouze varování. To prostě takto nemůže fungovat. Ovšem problém je v tom, že několik tisíců těch inženýrů prostě by poté hledalo uh, zaměstnání někde, kde situace ekonomická je jistější. Čili tímto způsobem nám to bylo prezentováno, poprosili nás, abychom se snažili nalézt řešení rychle. Ne kvůli přímo projektu v Karadaši, ale kvůli projektu JED ve Velké Británii, které, který je rovněž součástí, součástí celé této problematiky. Čili toto je několik argumentů, které jsme obdrželi Delegace připravila asi jednu stránku takových společných postupů, pohledů, určité naše vnímání potřeb tohoto projektu. Nevím, zda bychom to mohli distribuovat, já bych to doporučila, protože jsou tam i podmínky, které jsme obdrželi nebo které vidíme i ze strany rozpočtu, rozpočtové kontroly, chceme prostě, aby to bylo podloženo, ten požadavek na ty další finanční prostředky. Děkuji. Děkujeme, An. Pokud jde o ty písemné závěry z této návštěvy, budeme o tom hovořit mezi koordinátory a tento dokument zítra dopoledne budeme distribuovat. Ještě někteří ti členové, kteří tam byli, a rovněž přijeli, chtěli by se k tomu vyjádřit Inge. A poté pan G, prosím. Děkuji. Jenom jednu větu z pohledu rozpočtové kontroly. Zde máme ještě několik úkolů, i také co se týče IT, projektu ITER jako celku, například nařízení projektu ITER se vůbec nepoukazuje na skutečnost, že interní auditor komise eh, je příslušný také pro audit ITERu. To říká jasně finanční nařízení a článek 185, ale v nařízení rady se tváří, jako kdyby tam ten interní auditor komise vůbec nebyl. A pro nás je důležité, aby zde interní auditor komise měl plné pravé moci a to je věc, kterou je třeba vyjasnit a je třeba to zařadit do příslušného balíčku, než zde učiníme další kroky. Děkuji. Merci Inge. Monsieur... Děkuji. A ještě poprosíme dalšího kolegu. Děkuji. Já bych doplnil to, co zde říkala kolegyně. Doplnil bych to o několik bodů. Já jsem se snažil rozhodným způsobem zjistit, kde by mohly být eventuální budoucí rozpočtová rizika. A několik z nich ještě nemáme zohledněné, ale musíme předpokládat, že dříve nebo později s, s nimi budeme konfrontováni a to se ukázalo dosti jasně. Za prvé, paní Jensen už na to poukazovala, že celá řada mezinárodních partnerů do projektu ITERu přispívá způsobem věcných plnění, takže například prostřednictvím součástek pro dané velké zařízení. A momentálně se řeší, a není to úplně jisté, zda součástky, které jsou očekávány z Japonska, bude možné dodat včas. Protože výrobní zařízení v Japonsku eh, byla také dotčená daným zemětřesením. Zemětřesení bylo velké téma při této návštěvě, protože i zařízení ITER bude podléhat zátěžovému testu komise. A zatím nejsme schopni vůbec říci, jaký bude výsledek. Zda tedy nakonec eh, zátěžový test ITERu bude znamenat, že tam budou vzneseny další požadavky z hlediska bezpečnosti při e, zemětřesení, protože oblast e, Provence a Aix-en-Provence nejsou zrovna oblasti, které byly zcela bezpečné z hlediska zemětřesení. Ostatně je velmi zajímavé, že jsme se dozvěděli, že v Evropě byla pouze dvě místa, která byla zkoumána, testována jako potenciální lokality pro ITER a bezpečnost z hlediska zemětřesení tam nehrálo žádnou roli. Za třetí nikdo neví, jak se budou eh, vyvíjet eh, ceny surovinových zdrojů, takže kalkulace z nichž vycházejí odhady nákladů nejsou zcela jisté v souvislosti se stoupajícími cenami surovin. Je tam tou 600 milionovou rezervou by bylo možné to kompenzovat, jenomže tuto rezervu rada neschválila. A jak říkala paní Jensen, v momentě, kdy se administrativa snaží o úspory, tak tyto peníze v projektu nezůstanou takže nemůže vykompenzovat přísluš, případný nárůst cen. Za čtvrté, my jako delegace jsme se stali svědky e, docela výrazných, e, ne e, velkých protestů proti projektu ITER, ale přece jenom to byly protesty, které byly vidět. Byly hlasité, říkají ostatní poslanci. Ano, já si myslím, říká řečník, že když za námi někdo běhá s megafonem, tak eh, jasný protest je zde vhodné slovo. Eh, takže měli bychom si v této souvislosti uvědomit, že je možné, že se projekt také zdrží protože dojde eventuálně k nějakým soudním sporům a žalobám a asi jeden rok spoždění projektu e, náklady zvýší asi o 100 milionů. Z hlediska kontroly rozpočtu je třeba říci, že celá záležitost je velice komplikovaná. Správní struktura ITERu je velice komplikovaná, takže s tím může vzniknout ještě potenciální problém v řízení, který se pak odrazí i v nákladech. Podtrženo, sečteno, já zde vidím tři tvrdé záležitosti a dvě měkké, které mohou vést ke zvýšení nákladů na projekt ITER. Proto bych doporučil výboru, že eh, my zde diskutujeme o 1,3 miliardách, ale je možné, že to nebude definitivní částka. Měli bychom při rozpravě eh, zohlednit to, že je tam možné, že se náklady ještě dále zvýší, což povede k další diskusi na dané téma. Děkuji, paní Holmajer. Ich wollte noch Děkuji. Já bych eh, tuto návštěvu ještě osvětlila z trochu jiného úhlu. Za prvé, já jsem ty protesty tak eh, výrazně nevnímala, byla to skutečně malá skupinka, ale byla velmi hlasitá, byly dobře vybavení, eh, megafony. Nicméně nepřípustnou způsobem v podstatě dali do souvislosti jadernou energetiku, jadernou fúzi a to jsou podle mého názoru zcela neadekvátní věci, protože jsou to dvě úplně odlišné oblasti. Já jsem viděla, že co se týče snah managementu provádět změny a zlepšovat řízení, že tyto snahy jsou zřetelně vidět. Za druhé, poté, co bylo v některých oblastech eh, vyměněno vedení, tak eh, také dochází k, je třeba, aby došlo ke změnám v týmech a v procesech. A zdá se, že to je právě fáze, v níž se projekt nachází. To, co nemůžeme očekávat jako rozpočtový výbor, je to, že v projektu vědeckého charakteru budeme mít trvale jisté, detail, do detailu jisté náklady. Já jsem si přála, abychom alespoň pro příštích pět let měli určité upřesnění, protože co bude za 10 nebo 15 let v jaderné fúzi, eh, těžko říci, protože je to dlouhodobý projekt. Projekt je dlouhodobě koncipován, není koncipován na 10 nebo 20 let, ale počítá se tam s horizontem 50 nebo 70 let, kdy bude možné využívat jadernou fúzi fyzikální věda také výrazně pokročila, takže já mám pocit, že zde celá řada věcí pokročila ku předu. Chci zdůraznit to, co řekla Inge Gressle. Co je důležité, to máme v oblasti průmyslu, je rozsáhlý controlling, který doprovází daný proces. Takže eh, porovnávání eh, plánů a skutečného stavu, případně odhalení odchylek a něčeho, co nefunguje a odrážet to ve struktuře vedení a dostávat pravidelné informace, tak abychom my dostávali pravidelné informace a aby audity neprobíhaly jenom kvůli tomu, aby proběhl audit, ale skutečně e, otázka plánování nákladů, realizace nákladů, to je důležité, tak aby bylo možné nás informovat a poskytnout nám jakožto rozpočtovému výboru spolehlivá data o rozsáhlém projektu. Také zde chci důrazně říci, že nesmíme příliš dlouho váhat, protože i jiní se vydali danou cestou a možná se vydali cestou, kterou, s kterou my tak nesouhlasíme. Například Čína volí jinou konstrukci, která podle mého názoru a názoru vědců je dosti uh, E, nebezpečná. I američané mají své zájmy vydat se vlastní cestou a proto bychom my jako Evropané měli ukázat, že jsme schopní zajistit takovýto projekt a financování, které je pro 27 členských států možná relativně drahé, ale přehledné, to bychom měli nastartovat, ale ruku v ruce s náležitým kontrolingem a opatřeními kontrolingu. Pokud by se to zdařilo, tak už by eh, jsme zrealizovali mnoho. A také bychom měli provádět adekvátní personální plánování, protože Frank Bisco bude k dispozici jenom omezenou dobu, jeho mandát se možná prodlouží ještě o jeden rok a musíme si říci, co uděláme poté, až eh, tento muž svou pozici opustí, protože on je, podle mého názoru, hlavní osoba v tom procesu změn. Děkujeme. Jan Mulder má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem byla rovněž jedním z účastníků souhlasím s většinou věcí, které zde zazněly, takže velice stručně. Jedna věc. Myslím si, že v podstatě není žádná možnost, pokud prostě nebudeme mít ty finanční prostředky, tak ty náklady budou mnohem větší a ta penalizace, než kdybychom nezaplatili, čili opravdu bychom měli zaplatit co možná nenalézt ty finanční prostředky co nejrychleji. V podstatě bychom neměli to všechno vsadit na jednu kartu, měli bychom investovat do různých oblastí v energetice, fúze a tak dále. To je atraktivní záležitost. Měli bychom se podívat na výzkum této oblasti. Ovšem, pokud jde o výsledky, nemůžeme být úplně optimističtí, protože to může trvat celá desetiletí a dokonce nás to možná může překvapit. Pokud jde o nějaká překvapení z krátkodobého hlediska, prostě musíme projít určitými zátěžovými testy, to je jasné, s ohledem na to, k čemu se k čemu došlo v Japonsku a zároveň analýza dopadu na životní prostředí. Oba dva tyto testy budou možná mít další rozpočtové požadavky v těch následujících letech, proto si myslím, že bychom měli na ty následující období schválit finanční prostředky, která jsou požadována. Děkuji, pan Lavia. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co řekli kolegové. Jenom bych chtěl doplnit osobní názor. Jako všechny výzkumné projekty, zde je těžké předvídat, především když jde o velice dlouhý časový projekt, tak je a priori předem přesně těžké naplánovat, jaké budou nezbytné finanční důsledky Eh, i jak eh, ten systém těch nákladů se bude měnit v průběhu doby. A takže vzhledem k tomu časovému rámci projektu, tak eh, my asi zažijeme určité překvapení. Zde toto navýšení finančních prostředků, o kterém zde hovoříme, je nezbytné. A již to tady říkáme asi rok, již na konci minulého roku, když jsme nastolili to téma flexibility financování projektu ITER, tak 1,4, eh, předtím 1,3 miliard euro, tato finanční úprava, ta vyplývá z faktu, že v okamžiku, kdy ten projekt byl původně koncipován, eh, tak eh, ještě jsme neměli lokalitu. A když v roce 2006 jsme rozhodli o lokalitě v Kadaraš, tak mm, bylo třeba upravit eh, to plánování projektu a teď ty zátěžové testy, které proběhnou v tomto příštím roce, tak to asi poukáže na další eh, potřebné úpravy a zde je riziko, že asi dojde i ke změně toho plánu nákladu a výdajů projektu. Je to mm, velice dlouhý eh, projekt a tady musíme očekávat, že bude docházet k určitým změnám, pokud je o použité stroje. To je něco, co, je, co vyplývá ze samotné povahy výzkumného projektu, který je takto dlouhý, časově dlouhý. Já si myslím, že ještě hodně budeme o tomto projektu ITER mluvit, eh, ještě předtím, než vůbec uzavřeme eh, tu věc finančních výhledů a než vůbec eh, tedy budeme mít nějaké pozitivní výsledky tohoto projektu, ve které doufám. Pardon Merci. Je constate que... Děkuji, konstatuji, že členové delegace mm, dobře pracovali, schromáždili do, hodně informací a já e, osobně jsem nechtěl se úmyslně zúčastnit delegace. Je to projekt, který se týká mé země, <clears throat> tak jsem nechtěl, aby moje intervence budila nějaké zdání, že chci nějak ovlivnit e, e ten úsudek a chtěl jsem, aby tedy eh, tato delegace měla co nejširší zastoupení, pokud je o politické i geografické. A já jsem eh, dbal na to, aby sekretariat tam zajistil skutečně ty nejvhodnější, nejkompetentnější osoby odpovědné za tu vědeckou stránku i za řízení, administrativní řízení projektu osoby, mm, které byly vyměněny před několika měsíci a se kterými jsme tehdy měli slyšení na výboru KOBU, pokud si pamatujete. A také jsme dbali na to, mm, poněvadž jsme demokratická země, aby i ti aktivisté a ta hnutí, která jsou proti projektu nebo vůbec proti všemu, co se týká žádné energie, aby také se mohli vyjádřit. A tak, jak i řada z vás konstatovala, je, máme co dočinění s, eh, s projektem základního výzkumu v úplně nové oblasti a tudíž je nemožné teď eh, vůbec nějak přesně naplánovat výdaje. Nemáme žádný precedens v historii vědy, aby takový velký projekt mohl respektovat původně stanovenou finanční obálku. Jak řekl Gianni Lavia, my e, jsme ani tehdy, když jsme rozhodovali o rozpočtu, nevěděli, jaká bude jeho lokalita. Samozřejmě to neznamená, že e, musíme se zavřenýma očima akceptovat každé navyšování nákladu. A v tomto smyslu delegace se pokusila dobře Eh, zjistit právě v tom navýšení, co je způsobeno problémem řízení, tedy administrativního řízení projektu, že tam je co zlepšit, některá zlepšení již proběhla, reorganizace, nový vedoucí projektu a otázka je, bude to stačit? A další důvod těch nákladů zvýšených jsou ty vědecké nejistoty. Je to vědecky eh, těžké předvídat eh, problémy. Tento projekt lze porovnat si s projektem, který již máme eh, také dost dlouhou dobu zde eh, na francouzsko-švýcarské hranici u Ženevy. To je projekt toho urychlovače částic. Ten má nevím, 13 km průměr a Eh, také i tam jsme se potýkali s velkými technickými i finančními problémy. Problém pro nás tady, <clears throat> tedy pro eh, poslance zvolené politiky, tak je to, že tady ty časové rámce eh, jsou úplně odlišné. Tady ten vědecký rámec je několik desetiletí. A <clears throat> politický život nebo politický rámec to je několik let do příštích voleb a mediální časový rámec to je 24 hodin. Takže pro veřejné mínění často ten mediální čas je důležitější a má větší pro ně efekt než ten čas politiků nebo politický či vědecký. Třeba ta katastrofa v Japonsku, znamenala, že média a veřejnost chtěla, abychom do 24 hodin vyvodili důsledky týkající se jaderné energie. Ale naše role je dbát na to, <clears throat> aby ta reakce nebyla pouze takováto a abychom oddělili od toho, eh, abychom rozdělili ty emotivní eh, reakce, pouze povrchové, od té finanční, vědecké analýzy a reakce, abychom na základě toho připravili naše politické rozhodnutí a to byl účel té delegace. A já myslím, že to proběhlo dobře, podle zadání. A tak, jak také i zde někteří z vás připomněli, nyní bude třeba precizovat, v kterém okamžiku budeme schopni přijmout rozhodnutí. Je to svým způsobem naléhavé, protože jde o to splnit mezinárodní smlouvu, která byla uzavřena v červenci minulého roku. My jsme jeden ze signatářů mezinárodní smlouvy. A na druhé straně, <clears throat> pokud nerozhodneme rychle, tak vznikne taková otázka týkající se eh, zaměstnanců, kteří byli najati a eh, kteří tedy připravují projekt ITER. To je eh, tedy JET ve Spojeném království a zde Evropský parlament také již dlouhou dobu s nimi spolupracoval a uvolňoval nějaké prostředky. Já se pamatuju, že během mého prvního funkčního období zde to je před 20 lety, tak již tehdy jsme začali financovat ČET. A tak po této výměně názoru, pane zpravodaji, jaké závěry z toho vyvozujete? Co nám navrhujete? Eh, Než řeknu několik vět k tomu, co zde právě zaznělo, dovolte mi, abych požádal předsedkyni rozpočtového výboru rady, aby nám sdělila, jaký je tam stav diskusí. Paní předsedkyně, můžete nám upřesnit harmonogram, který plánuje rada? Děkuji, pane Lamasure. Eh, velice rychle. My jsme ještě o tom nediskutovali v rozpočtovém výboru, bude to v příštích týdnech. But if it's coming in the, uh, if it will be discussed in the incoming weeks. Uh, Pokud to bude ano, diskutovat v příštích týdnech, tak uh, prosím, ale do léta ne, nezačněte až někdy uh, v červnu a potom skončí tedy to období a mm, potom už nebude možné vůbec vést nějaká reálná jednání. To je třeba si říct natvrdo. Já neakceptuji, aby v tomto případě potom bude mm, mm, eh, parlament eh, kritizován veřejností, že my se chováme nezodpovědně a že protahujeme věci. Takže prosím, bylo by dobré, eh, kdybychom dostali nějaký harmonogram od vás, tedy jak ta druhá část rozpočtového orgánu hodlá postupovat. Vy víte, kdy my máme naše schůze, kdy máme plenární zasedání. Tolik tedy na úvod. A jinak, pane předsedo, se domnívám, že na základě toho, o čem nás informovala delegace a jak také to doplnili kolegové svými poznámkami, že můžeme nadále vycházet z toho, že je tu většina, která se domnívá, že je důležité a správné tento projekt podpořit, také v souvislosti s mezinárodním aspektem, který zde hraje důležitou roli. Nicméně, když se podívám na závěry delegace, tak eh, vedle otázky financování a revize financování, které navrhuje komise, je třeba si také položit další otázky. Jak vypadá spolupráce s eh, kolegy v eh, výboru ITRE, co se týče eh, restrukturalizace projektu ITER a sedmého rámcového programu? využití prostředků z jiných eh, kategorií. Tam to závisí na stávající interinstitucionální dohodě. Dokud nebude zasahováno do jiných položek, tak je zde ten řádný rozpočtový prostup. Ale samozřejmě i v parlamentu, čím více se blížíme ke konci rozpočtového období, tím více to může znamenat problém. Ale zde se musíme ještě sejít se s kolegy z výboru ITRE a potom bude důležité, co vyplyne z jednání a diskusí s radou a s komisí. Je třeba, aby se to zohlednilo při revizi, aby se zohlednila také otázka rizik a bezpečnostních záruk, jak o tom hovořili kolegové. To je otázka, jak s těmito tématy chceme v budoucnu zacházet. Například kolega Gajer hovořil o těchto problémech a tématech. Také se o tom hovořilo ve zprávě delegací. Myslím si, že jsou to velice relevantní a zajímavá témata, která je třeba potom také zohlednit v určité rozpočtové dohodě, tak aby bylo možné zde e, vytvořit i určitou jistotu v plánování na straně parlamentu. E, také zde cituji zprávu, že třeba nejprve eh, konzultovat parlament, než budou činěny nějaké mezinárodní závazky a podobně. Takže my zde budeme prezentovat několik prvků, na něž bude muset reagovat eh, rada a komise, protože jenom tak prostředky poskytnuté nebude. Bude to muset být eh, propojeno s jasnými požadavky. Samozřejmě my respektujeme pokrok v této oblasti, jak o tom referovali kolegové, ale musíme skutečně e, být na té jisté straně v budoucnu, takže zapracujeme všechny poznámky, které jsme dnes vyslechli. Děkuji. No, děkuji, pane zpravodaji, takže <clears throat> budete pokračovat, e, vzhledem k tomu, že potřebujete ještě doplňující informace, a to především ze strany e, výboru eh, ITRE a Rada také prostuduje návrh Evropské komise v mezidobí. A zde, jak řekl zpravodaj, velice rychle vznikne problém s harmonogramem. A tady neskrývám eh, svů, svoje zneklidnění. Já již nevím, který historik to řekl, ale histora, historie se neopakuje ale někdy, mm, eh, někdy eh, eh, J'ai peur d'un bégaiement. Koktá, takže já zde hovořím o takovém koktání té historie. V minulém roce návrh revize interinstitucionální dohody pro financování ITERu, to je něco, co nám Evropská komise navrhla v červenci s harmonogramem takovým, že tento projekt bude součástí vyjednávacího balíčku. A mm, Pierre Fercaron, který v té době předsedal, eh, tak eh, on je tady mezi námi, on je nadšenec našich schůzí, nechybí ani na jedné, takže my jsme velice si cenili jeho úsilí pomoci nám, abychom to dovedli ke zdárnému konci, tento balíček, a ono se to nepodařilo. A dnes máme tady eh, velice blízký tomu návrh financování projektu ITER. Kromě toho, že ty přebytky, které byly v roce 2010, ty z toho vypadly nějak. A máme harmonogram, který se bohužel dost podobá tomu harmonogramu z minulého roku a já mm, teda na to nemám dobrou vzpomínku na průběh minulého roku, ale možná to je čistě můj osobní dojem a pocit. Každopádně bychom měli být velice bdělí, poněvadž máme co dočinění s celou řadou rozhodnutí, která budeme muset přijmout do konce roku, a to kdy vše. vůbec ještě eh, ta vyjednávání budou velice těžká opravný rozpočet eh, s tím problémem plateb eh, nebo prostředků na platby rok 2011, potom jednání o rozpočtu 2012 a tento projekt ITER a hm, ta prezentace ze strany komisí a začátek vyjednávání o eh, příštím víceletém finančním rámci, jakmile parlament odhlasuje Eh, zprávu výboru ŠUR, no tak eh, a potom ještě budeme dát o vlastních zdrojích, eh, tak všechno dohromady proběhne. A pokud se nám podaří, aby každé z těchto jednání či vyjednávání a rozhodnutí, rozhodování proběhlo co nejlépe, tak to by byla skvělá věc. Ale pokud však nakonec budeme muset eh, eh, přijmout nějaký enormní balíček, ve kterém bude všechno dáno dohromady, tak to těžko zvládneme. Naštěstí máme co možná nejlepšího zpravodaje na toto citlivé téma a určitě se k tomu vrátíme, jakmile bude mít doplňující informace, které potřebuje. Děkuji, navrhuji, abychom teď přešli k bodu 12, to je zpráva, respektive stanovisko, které po nás chce výbor ECON, který je tedy tím gestorským výborem, a týká se to evropského semestru, to je ten nový způsob mm, spolupráce. To je něco, co bylo zavedeno nebo se zavádí teprve a kde je třeba si upřesnit ještě, jak, v jaké formě, v jakém okamžiku rozpočet Evropské unie eh, tedy by do toho měl nějak vstupovat. Tak Láslo. A Newsban ismertetünk egy... Eh, Pokud je o náš Kobo News, tak zde navrhujeme určitý harmonogram. Já to zde nebudu opakovat. Jsou věci, které už jsme napsali. Ale jsou tam určité potenciální problémy mezi jednotlivými dvěma výbory, čili dokonce i bez zapojení rady by jsme zde mohli mít problémy sami se sebou. Tento harmonogram je ambiciózní, protože chceme, aby byl text k dispozici v červnu a na konci června už potom chceme hlasovat o tomto dokumentu. Myslím si, že ten harmonogram je dosažitelný, proveditelný ekon. Už měli diskuzi o jejich textu, ale jednání tam pokračují. To, co já bych navrhovala pro náš výbor, je 14. a 15. června uspořádat diskuzi v našem výboru, to už budeme vědět výsledky diskuze výboru EKON. Druhá věc. V podstatě naším úkolem je do jisté míry nalézt eh, nějakou možnost pro naše stanovisko. Já si myslím, že ty podmínky budou zralé pouze až někde koncem června. Čili já osobně jsem připraven na tu možnost, kdybych vás musel poprosit eh, ještě zakomponovat do textu později výsledky další diskuse. Zároveň bych rád poprosil členy našeho výboru o podílení se s jednotlivými nápady, návrhy, abychom připravili ústní pozměňovací návrhy v případě, že budeme mít pocit, že takové návrhy jsou potřebné. Čili nyní několik slov k manévrovacímu prostoru, který máme k dispozici. My připravujeme stanovisko ke zprávě z vlastní iniciativy, z vlastního podnětu. Ovšem Ekon už eh, diskutoval záležitost ekonomické eh, zprávy a řízení. Tyto předběžné diskuze už se projevily do legislativního návrhu, čili co čeká nás je právě ta zpráva z vlastního podnětu, technické aspekty této zprávy asi namítnete, že je to na výboru Ekon, ovšem to jsou ještě pořád určitá omezení, která nám brání v dalším manévrovacím pohybu. Měli bychom se nale- snažit nalézt určitý prostor pro Evropský parlament v tomto procesu v rámci evropského semestru. se prostě i pro náš výbor nalézt určité manevrovací pole. Můžete namítnout tím, že náš výbor v tom procesu nemá hrát žádnou roli. Jde totiž o to, že členské státy připravují návrhy rozpočtu, předkládají si je vzájemně. s ohledem na pakt stability a agendu EU 2020. Můžete namítnout to, že to spadá do kompetence rady. Já osobně nestílím tento názor. Rád bych vám připomněl to, že výbor pro rozpočet pořádá výroční zasedání s národními parlamenty a do budoucna evropský semestr podle mého názoru by mohl hrát důležitou roli v těchto diskusích. Proto se musíme zabývat tím, jak k tomu přistoupit, zda v rámci neformálních jednání, která jsme vedli už po nějakou dobu, nebo tu zinstitucionalizovat. Eh, vše myslím si, že bychom to neměli, že bychom neměli situaci pro nás eh, dělat těžší, než je nezbytně nutné. Musíme vzít v potaz meziinstitucionální ujednání mezi všemi třemi institucemi. Právě proto říkám, že to manévrovací pole je velice malé. Naše odpovědnost, nebo aspoň polovina, polovinou odpovědnosti přispíváme společně s radou k otázce evropského rozpočtu, čili pokud ta stránka příjmu evropského rozpočtu nebude informován, reformována, pokud velikost rozpočtu bude závislá na ochotě členských států platit do tohoto rozpočtu. tak musíme prostě znát národní rozpočty a plánované výdaje a příjmy. Já doufám v to, že komise shromáždí veškeré informace, které přichází členský státu a zároveň připraví o ní. Doufám v to, že komise se podělí s námi o výsledky této analýzy týkající se návrhu národních rozpočtů. Z mé strany je to všechno k tomuto bodu, alespoň v tomto okamžiku. Ovšem samozřejmě, že jsem připraven odpovídat nebo reagovat na vaše připomínky nezapomínejme na to, že zde máme i určitou lhůtu, která je spojená s překladem a proto budu mít asi tak týden na první návrh mého stanoviska. Návrh tohoto stanoviska projednáme za tři týdny. Nechtěl bych, aby tento návrh stanoviska, první návrh, přišel jako jakési překvapení, proto se budu snažit věnovat pozornost všem vašim připomínkám a budu se rovněž snažit vzít tyto poznámky v potaz, tak aby toto stanovisko již odráželo vaše argumenty. Povedeli se mi to, je bude zapotřebí mnoha pozměňovacích návrhů. Budu se snažit o relativní stručnost tohoto textu, tak abychom dodrželi i harmonogram. Děkujeme, pane zpravodaji. Pan Gottmanis má slovo. Děkuji za slovo. Děkuji za možnost vystoupit. Nevím, kolik těch dokumentů máme k dispozici. Já jsem měl možnost se podívat na šest různých projektů, které se mění velice rychle z různých dokumentů. Láslo se zmínil o straně příjmů. Hovoříme-li pouze o evropském semestru, takže tam je ten návrh získat rozpočty ex ante od členských států. To bude znamenat obrovský boj ze strany členských států, to znamená jejich poskytnutí předtím, než to schválí. Ovšem je zde několik jiných dokumentů, ve kterých se hovoří o tom, že pokud některá země nebude brát v potaz postupy spojených s, s tímto paktem, tak budou muset předložit zálohu 0,5 HDP, které se dostanou přímo do rozpočtu EU. A pokud se jim to nepovede, dosažení tohoto rozhodnutí, tak v podstatě te, tato záloha bude um, využita jako sankce. Tyto finanční prostředky se využijí poté kolektivním způsobem, nebudou se se členským státům. A můj dotaz je následující. Vy připravujete tento dokument pouze ohledně evropského semestru nebo i další návrhy, na, se kterými přichází například Econ, protože tím se zásadním způsobem mění část příjmu na straně evropského rozpočtu. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Láslo odpoví na, vaše, na, vaš, na váš dotaz. Ještě několik poznámek z mé strany. Jinak, že bych vám chtěl připomenout to, že ta, ten nový postup, který je spojen s evropským semestrem, to je vlastně ten způsob, jak využít možnost o uvěření každoročně, pokud jde o agendu, program Evropská Evropa 2020. To je záležitost, u které probíhala výměna názoru i se zástupcem, eh, zástupci rozpočtových výborů Národních parlamentů 13.4. Asi si pamatujete, že jsme eh, asi tak před měsícem, trochu déle, kde jsme teda na tomto našem setkání s národními parlamenty hovořili o této problematice 18 hm, parlamentů zde bylo zastoupeno. A zjistili jsme, že je tam veliký zájem ve všech národních parlamentech spolupracovat v této problematice. Možná si vzpomenete, že na to, že jsem na konci schůzky navrhl další kontakt a abychom vytvořili, řekněme, takovou hm, pozorovací buňku kde každý národní parlament by se nějakým způsobem zorganizoval doma, aby se napojil na tento proces evropského semestru a podíval se na to, jakým způsobem by mohli ověřit aplikaci um, ehm, i rozhodnutí, které se dotýkají Evropské agendy pro 2020, tak a, aby to byla agenda úspěšná a ti, kteří selhají v tomto ohledu, ve, srovnání s Lisabonskou strategií. V podstatě to byla podobná kritéria, podobný, podobná záležitost, to všem žádné konkrétní praktické ověřovací možnosti jsme zde neměli mm, u Lisabonské strategie, jak se to odznělo nebo vyšumělo proto si myslím, že bychom měli se snažit eh, dosáhnout úspěchu v rámci této nové strategie. Společně s Ekonem bychom se měli snažit, a to je zajímavé, že vlastně to je Ekon, který nás požádal o stanovisko. My se budeme snažit, oba dva výbory, navrhnout určité mm, obohacení tohoto evropského semestru určité dvojí obohacení, protože tento postup je omezen na politické, na zásadní politické cíle s ohledem na eh, veřejné zadlužení a tak dále. Všem to není jediný problém. Cílem je zajistit, aby všechny členské státy, především státy eurozóny, ale i ostatní státy, aby dosáhly určité ekvilibrium rozpočtové, aby snížili zadlužení, aby zůstali pod těmi eh, stropy, které jsou v rámci veřejného zadlužení, zadlužení jako takového, aby zůstali v rámci těch čísel, které, které umožňuje pakt to znamená určitě vzájemný, vzájemný dohled se tam posiluje, nebo hlavní směry ekonomické, které už vlastně existují. Od Maastrichtské dohody ovšem jde o určité posílení těchto mechanismů. My chceme dvojí obohacení celého procesu, nebo dvojí posílení. Jednak otevřít rozpočty, podívat se na obsah rozpočtu, nebýt spokojen pouze s tím zůstatkem, podívat se na to, jak každý členský stát v rámci svého národního rozpočtu, samozřejmě za předpokladů možných úspor, aby teda dosáhli určité rozpočtové rovnováhy, aby prezentovali financování budoucích politik, které budou důležité pro úspěšnou Evropu, Evropskou agendu pro rok 2020. To je první cíl. A druhým cílem v rámci této snahy je zapojit národní parlamenty a společně s těmi i Evropský parlament do celého procesu. Náš výbor je řekl několikrát v různých rezolucích, pozměňovacích návrzích, veřejných vystoupeních. O tom se, jsme se zmínili, čili došlo k určitému pokroku. Na poslední Evropské radě, když přijali rozhodnutí, které, kterým říkají pakt Euro plus, jednak to byla, byl cíl dosáhnout rozpočtové rovnováhy a zároveň financování Evropy a Evropské agendy 2020. Čili my jsme vlastně dosáhli určitou pokroku tím, že to neustále opakujeme. Účast parlamentu zde byla zmíněna na několika místech v rámci závěru Evropské rady, ovšem spíše vágním způsobem a v současné době je to spíše na té národní úrovni, ta organizace. Nesmíme zapomínat, co je ve hře. Láslo Šurian připravuje toto stanovisko a hlavním cílem je úspěch agendy pro rok 2020. Čili tímto způsobem se snažíme pomáhat členským státům, aby dosáhli tohoto společného cíle a zároveň pomůžeme národním parlamentům integrovat se už na té národní úrovni do této politiky, do celého tohoto procesu evropského semestru. Naopak to, co očekáváme jako výhodu pro nás, je tím, že budeme více spolupracovat s národními parlamenty, tím je tím jim umožníme pochopit tu originalitu, specifičnost, jedinečnost evropského rozpočtu. Dvě třetiny nebo dokonce tři čtvrtiny našeho evropského rozpočtu se věnují právě cílům strategie pro rok 2020, což je situace jiná. Na národní úrovni více než polovina národních rozpočtů se dotýká fungování, administrativy, financování, pokud jde o kategor- o, o platy a tak dále. Kategorie 5 znamená pouze asi 5%. Ostatní záležitosti se dotýkají investic a tak dále. Čili my doufáme, že v rámci těchto návrhů, které se dotýkají evropského semestru, propojíme ten evropský rozpočet jako jakýsi 28. rozpočet a zároveň umožníme pochopit národním poslancům národních parlamentů, členů rozpočtového výboru, jelikož je důležité, abychom šetřili, je důležité, aby evropský rozpočet šel příkladem a zároveň budou věnovat, věnovat pozornost tomu, co se týká nějakých režijních nákladů. My prostě budeme se snažit být eh, stejně přísní, pokud jde o národní, místní rozpočty, protože jsou zde určité věci, které jsou spojené s s mm, budoucím vývojem, agenda 2020, ekonomické záležitosti, tam bychom neměli škrtat. Čili toto jsou důležité oblasti, důležité záležitosti, do kterých se chceme zapojit. Děkujeme našemu zpravodaji. Zítra to bude Francesca Balcány pro rozpočet 2012, vlastně od prvního dne návrhu usnesení, kterému se budeme věnovat zítra, navrhovala neustále, aby ten evropský rozpočet pro rok 2012 byl připraven v tom duchu agendy 2020. Výbor ŠUR, kterému Juta předsedá, Salvador je tam zpravodajem, ti rovněž připravují návrh velice v tomto ohledu propojen s agendou pro rok 2020 a stanovisko mm, k ke zprávě z vlastní iniciativy, kterou připravil výbor Ekon a kterého zpravodajem je Láslo Šurian, jde tímto směrem, čili opravdu je to záležitost, která je pro náš výbor nesmírně důležitá a zároveň pro roli, kterou by měl hrát Evropský parlament. Ještě jednou děkujeme zpravodaji Chtěl byste možná reagovat velice stručně na dotaz kolegy Dobře, čili dávám vám slovo a tím můžeme ukončit tuto výměnu názoru. Pane předsedo, já možná nejprve eh, počkám až na to, co řeknou kolegové. To by bylo efektivnější, abych na to mohl reagovat eh, dohromady. A já jsem neměl nikoho zapsaného dále na seznamu řečníků. Takže... Tehát ami azt illeti, hogy csak a szemeszterrel foglalkozik-e ez a vélemény, alapvetően... Takže pokud je o to poznámku, že toto, ta, toto stanovisko se týká pouze toho semestru, no vzhledem k jeho názvu, tak ano. A pan předseda změnil několik aspektů a otázky toho časového horizontu a tak dále. Ale my musíme mm, mít určitou míru sebekontroly. Já nechci, <clears throat> aby docházelo ke kompetenčním sporům mezi našimi dotčenými výbory, e, pokud je třeba o porušování paktu stability nebo pokud jde o e, překročení parametrů, to není v naší kompetenci, ale je třeba si uvědomit eh, to, že musíme nalézt eh, nějako, nějaké přiměřené rozumné znění, ve kterém zdůrazníme, co je pro nás nejdůležitější, a to je dostat maximum informací bez toho, aniž by došlo k porušování kompetencí členských států, rady, komise či výboru ECON. Myslím, že se nám to podaří. Podaří se nám nalézt určitý modus vivendi, o to jde. Je třeba, abychom nejprve si udělali obrázek o situaci Souhlasím s panem předsedou v tom, že náš výbor má velkou důležitou roli. Pokud jde o pro, pokud jde o vztah mezi rozpočtovou disciplínou a strategií 2020. My jsme ta instance, která již eh, to zmínila hned na začátku krize, a e, neměli bychom tedy být krátkozraký a <clears throat> neměli bychom obětovat e, evropské projekty na oltář <clears throat> rozpočtového řízení. Nedávno, poslední dobou, ministři roz, od, zodpovědní pro rozvoj se sešli v Maďarsku a jednomyslně řekli, že jediný možný zdroj realizace strategie 2020 je právě soudržnost a soulad mezi politikami. <clears throat> To je to, co opakujeme již od roku 2010. <clears throat> A samozřejmě, ale toto téma není v naší, úplně v naší kompetenci, pouze je to v kompetenci výboru EKON a určitě i eh, dotčeny budou další výbory. A v tomto smyslu také předložíme zprávu. Děkuji. A jak jste dobře upřesnil, my nemůžeme porušovat kompetence výboru ECON a předkladat nějaká rozhodnutí o sankcích eh, vůči členským státům, které neplní své závazky. Děkuji zpravodaji a <clears throat> nyní můžeme přejít k bodu 13 a tady dám slovo zpravodaji, panu Kocolínovi, my máme připravit stanovisko k Evropské platformě pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Ale Han Jensen nejprve chce slovo. Ne, An Jensen chce slovo. Ne. Ne, <clears throat> takže poté. Ano, dám slovo eh, Anna. Pokud eh, Anna eh, bude mít tomu tkání mluvit, protože ona zde mm, nahrazuje pana Aglunda, ale nejprve pan Kocolíno. Velice stručně, pane předsedo. Jenom některé klíčové body eh, z stanoviska. Především velké téma eh, i téma je eh, strategie 2020, kde také se hodně zdůrazňuje boj proti chudobě a snižování rizika sociálního vyloučení v Evropě i e, v revizi rozpočtu my e, plánujeme sedm klíčových nebo těch vlajkových strategií Evropa 2020, e, což je asi 1800 milionů euro, které se má na to investovat do konce roku 2020. Některé z těchto iniciativ budou přis, přispívat ke snižování chudobě a k lepšímu sociálnímu začlenování zde rozpočet eh, v roce 2012 by měl mít asi 2 miliardy eura podle eh, komise, které by se mělo tedy tomu vyčlenit. Je to údaj, který ještě musíme zanalizovat a rádi bychom, aby komise nám předložila transparentnější, detailnější informace o tom, jak hodlá eh, využít tyto zdroje. A my bychom měli i apelovat na větší synergii a koordinaci mezi různými nástroji, které přispívají mm, k eh, té evropské platformě boje proti chudobě, jsou to strukturální fondy. Potom máme sedmý rámcový eh, program eh, pro výzkum, progres a tak dále. A měli bychom Mm, v rámci diskuzí o finančních výhledech i deklarovat jasně, že je třeba, aby i e, strukturální fondy bojovaly proti chudobě především v těch velkých aglomeracích, městských aglomeracích. A také i bychom měli zdůraznit, jak program Progress e, přispívá takové té základní iniciativě boje proti chudobě a jak Mm, eh, hodláme tedy využít asi těch 20 milionů euro do, na období 2011-2013, protože k tomu se v roce 2010 komise zavázala. A je to částka právě eh, mm, určená k tomu, abychom kompenzovali eh, mm, ten přesun, převod finančních prostředků z fondu Progress na microfinancing, na facilitu mikrouvěru. Dále i Máme zde ten fond pro uprchlíky nebo ten protiglobalizační fond, které by, které by také měly přispívat k této významné politice <clears throat> boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě. A nakonec poslední bod mm, návrhu stanoviska je, já myslím, že bychom <clears throat> měli eh, se zamyslet nad tím, jak lépe koordinovat ty příslušné politiky členských států eh, protože mm, mm, členské státy mají své politiky boje proti chudobě a mm, takže v této oblasti asi by bylo třeba ještě udělat určitý krok vpřed a využít ten nástroj evropského semestru nebo lépe využít tento nástroj to abychom lépe koordinovali naše národní politiky boje proti chudobě. Tady bych skončil a e, řekl bych, toto budou klíčové body našeho stanoviska, stanoviska našeho výboru, který bychom, které bychom měli předložit v polovině června, aby to mohlo být odsouhlaseno na plenárce v červenci. <clears throat> No, takže to jsou takové základní ideje, hypotézy. A já samozřejmě uvítám ještě názory eh, kolegu, aby ta, eh, to stanovisko bylo kompletní. Děkuji. Très bien, je vous remercie, mon cher collègue. Výborně, děkuji kolego. <clears throat> Jde o téma velice významné, samozřejmě. Je to jedna z těch takzvaných flagships, z těch vlajkových iniciativ, eh, které komise definovala ve strategii 2020 s cílem o 20 mm, milionů snížit počet osob, e, které se nachází ve stavu chudoby a kde existuje riziko sociálního vyloučení. Je to velice delikátní téma, <clears throat> protože mm, tato politika spadá výlučně e, právně i finančně do kompetencí členských států, ale to neznamená, že Evropská unie by neměla se zajímat o tyto sociálně slabé spoluobčany. A tady asi proto to stanovisko naše je docela problematické nebo těžké. E, je to zpráva z vlastní iniciativy výboru EMPL, e, který je kompetentní a, jak řekl navrhovatel, on bude pracovat na to, abychom na schůzi v půlce června mohli se zabývat již návrhem stanoviska a tak, <clears throat> abychom mohli jeho stanovisko s těmi návrhy pozměňovacími přímo, dejme tomu 12. 13. července a aby eh, s tím, že výbor EMPL by měl svou zprávu přijmout eh, v září. <clears throat> Děkuji. <clears throat> Pan Koslovský požádal o slovo, omlouvám se. Neviděl jsem vás, prosím. Jako zpravodajce čin zainteresovaním zapoznám Vše. Děkuji, pane předsedu. Já jsem zpravodajem k tomuto tématu sdělení komise, takže jsem to vzal s velkým zájmem na vědomí. Myslím si, že zde jdeme správným směrem. Navýšení zaměstnanosti u mladých lidí je důležité téma. Situace, kdy je každý pátý člověk bez práce a hrozí mu chudoba, to je velké nebezpečí. Je to také velké nebezpečí pro konkurenceschopnost Evropské unie. Také zaměstnanost starších osob je oblast, které bychom se měli intenzivně věnovat, protože i jim hrozí chudoba. Měli bychom starším osobám umožnit, aby mohli pracovat co nejdéle. Potřebujeme zde i nové technologie a opatření, které by bylo možné financovat například z Evropského sociálního fondu. A existuje celá řada opatření, které třeba aplikovat, tak aby bylo možné dané cíle sledovat. Doufám, že rok 2012, rok aktivního stárnutí, přispěje k řešení této problematiky. Další důležitou výzvou, o níž se bohužel ve sdělení komise nehovoří, je podpora malých a středních podniků. Malé a střední podniky jsou rozhodující při boji proti chudobě, protože vytvářejí tři čtvrtiny pracovních míst v Evropské unii, umožňují bojovat proti nezaměstnanosti, protože nezaměstnanost je jedna z hlavních příčin chudoby obyvatel. Těší mě, že máme Small Business Act, protože ten výrazně podporuje malé a střední podniky. Když se malé a střední podniky budou rozvíjet, tak se bude i Evropě dařit lépe. Domnívám se, že to je téma, o němž musíme vždy diskutovat tehdy, když mluvíme i o chudobě a sociálním vyloučení. Dovolte mi také říci něco o sociálním hospodářství. Sociální opatření musí být významnou součástí boje proti chudobě a boje proti sociálnímu vyloučení. Také dobrovolnictví má velký význam, který bychom neměli podceňovat. Je to samozřejmě pouze jeden z pilířů, ale je to důležitý pilíř při boji proti chudobě. A dobrovolnická práce také zvyšuje zaměstnanost a slouží rozvoje osobnosti těch, kdo se jako dobrovolníci zapojují. Takže i to bychom měli podporovat. Na závěr mi dovolte říci, že vznik této platformy nebude mít přímý dopad na rozpočet. bude tak učiněn příspěvek ke strategii Evropa 2020 a u této platformy se musíme postarat o to, aby opatření byla zacílená a aby zohledňovala otázku solidarity. Komise ve svém sdělení také hovoří o tom, že navrhuje, aby se každý rok konala konference, na níž by byly pozvány všechny zainteresované strany. Já bych chtěl navrhnout, aby první taková konference byla 17. a 18. října v Krakově v Polsku. Děkuji. Bien, merci. Dobře, za konkrétní návrhy. Určitě navrhovatel eh, uvidí, jak je zohlední. Velice zajímavé, co jste řekl. A také pan Darden chce slovo na toto téma. Děkuji, pane předsedo, jenom stručně bych, bych chtěl říci, že já um, jsem měl to štěstí, že jsem uh, zpravodajem pro boj proti chudobě a uh, i velice rád jsem slyšel tady dva kolegy, kteří spolupracují, souhlasí s tou mojí zprávou, o kterou já teď dopracovávám a o které se bude diskutovat 15. Eh, 16. Eh, června na výboru EMPL. A tady bych zdůraznil ještě dvě věci, které jsme slyšeli, a to je, že <clears throat> je třeba správně identifikovat eh, ty rozpočtové linky, položky, které komise použije pro eh, eh, podporu této platformy boje proti chudobě a na druhé straně další <clears throat> věc, o které hovořil zde zpravodaj, respektive navrhovatel, a to je důležitá role strukturálních fondů, <clears throat> které by měly pomáhat zaměstnanosti a bojovat by také měly proti chudobě pracujících a měli by i umožnit eh, dát práci maximu občanů. A stejně ve stejném duchu je to i ten globalizační fond. Eh, I ten <clears throat> by mohl být použit, eh, protože zde existuje ta hrozba, že někteří pracující přijdou o práci kvůli restrukturalizacím. Takže já děkuji za tyto nápady, náměty. Pan předseda, děkuji, milý kolego. A teď pokud jde o harmonogram, tak eh, vy se budete velice rychle eh, zabývat návrhem zprávy ve výboru EMPL, jak jsem pochopil, a bylo mi řečeno, přijetí zprávy eh, ve výboru EMPL bude 8. září. Je to tak? To bude ano, 15. 16. června první rozprava, potom pozměňovací návrhy, potom e, rozprava o tomto ano a finální přijetí v září. Výborně, takže pokud my chceme tady <clears throat> být k něčemu a e, být určitou pro vás přidanou hodnotou, a pokud budete si přát, takže 12. 13. července bychom měli hlasovat o tomto, pokud pan zpravodaj souhlasí což znamená eh, deadline pro pozměňovací návrhy 20. červen eh, elektronicky. Aha, takže já upřesním tedy elektronickým postupem opět. Elektronicky <clears throat> tedy se změnil, ale eh, jak to vypadá, tak to je postup, který je zcela uh, nepropustný a odolává všemu. A takže děkuji a těšíme se na nové myšlenky. Nyní e, musíme e, reagovat na netrpělivost Ani Jensen, která akceptovala, že představí e, obě témata zpravodaje Haklunda. Víte, že ve Finsku před pár dny proběhly významné Eh, volby a kolega Haglung sehrál tam významnou klíčovou roli ve vnitřní interní politice Finska, což na pár dní bohužel nás zbaví jeho přítomnosti a An zatím dobrovolně se ujala toho, že představí bod 14, což je zelená kniha o společné strategii v oblasti financování výzkumu a inovací a potom zde máme návrh e, stanoviska, které bylo rozdáno a také i zároveň chci, abyste představila bod 15, ke kterému ještě nemáme nic na papíře, ale kde jsme již e, měli první výměnu názoru. Anne. Thank you, Chairman. Um... Děkuji za slova. První věc, zelená kniha. Správně jste se zmínil o tom, že už to bylo distribuováno v angličtině. Lhůta pro pozměňovací návrhy je v polovině června. Dojde poté ke, k diskuzi další, k zvážení těchto návrhů tohoto stanoviska. Karel Haklund v tomto stanovisku hovoří o následujících věcech. Jednak je to podpora malých a středně velkých podniků v rámci dalšího víceletého finančního rámce. Tímto způsobem probíhaly i diskuze v rámci výboru ŠURE. A další věc, velké projekty ITER, Galileo, ty by měly být opět mě posíleny. To v podstatě odpovídá diskuzím, které probíhaly ve výboru ŠURE. Tak, aby, to, aby tyto veliké projekty se nepřiživovaly na eh, ostatních vědeckých programech či projektech. Dále zde kolega zdůrazňuje zjednodušení. Zjednodušení jako jednu z eh, hlavních priorit. To je i cílem celého cvičení a rovněž v rámci diskuzí paní Gressler o finančním nařízení to padlo, čili to bude věc, která bude dalším doporučením tohoto stanoviska. To znamená další zjednodušení v tomto ohledu. A zároveň určitý přístup založený na důvěře větší tolerance, pokud jde o rizika nebo selhání do budoucna. Vyvolalo to velice dramatickou reakci ze strany výzkumné veřejnosti, protože ten způsob, jakým se zachází s programy, považuji za nadmíru byrokratický. Dále kolega vítá instrumenty inovativního financování ze strany komise, ovšem pokud jde o tzv. měkké úvěry, tam vyslovil určité, určité, určitou zdrženlivost, to je něco mezi granty a úvěry, ty musí být splaceny, pokud je projekt úspěšný, jinak si finance můžete ponechat, jemu to připadá eh, opravdu takové trošku nejasné, ten rozdíl mezi úvěry a granty. A dále se zde zmiňuje o kohézním fondu, strukturálních fondech, které jsou doplňkem finančních prostředků pro výzkum, čili jsou to prostředky, které by mohly pomoci zemím etablovat eh, výzkumné infrastruktury a zároveň by mohly být nápomocny pro pomoc těm státům, které se nepodílejí na těchto financích eh, výzkumných výzkumných programů, jak si je pozvednout na vyšší úroveň, čili strukturální fondy a rámcový program zde můžeme považovat za doplněk těchto finančních prostředků. Toto jsou věci, které jsou zmíněny ve stanovisku kolegy, tak jak je připraveno. A nyní bod číslo 15, rámcový program pro Euratom a otázka aktivit tohoto programu pro léta 2012-2013. V podstatě se to dotýká toho, o čem jsme mluvili před chvíličkou, to znamená návštěva Kadaraše. Zde ještě nemáme stanovisko k dispozici, protože nás ještě čeká určitý čas, um, harmonogram ještě nebyl na straně ITRE schválený. Čili oni v podstatě asi čekají na toto stanovisko, na jeho prezentaci asi někde v červnu by k tomu mělo dojít, ovšem kolega se zaměří na hlavní legislativní návrhy programu Euratom a ne pouze na dva návrhy přímých a nepřímých aktivit eh, spojených s realizací Euratomu, protože to jsou velice technické záležitosti, čili spíše jde o ponechání takového obecnějšího obrázku. Kolega se domnívá, že náš výbor má jurisdikci pro pozmínění celého tohoto návrhu legislativního aktu, včetně finančních prohlášení a příloh. Tam můžete nalézt čísla konkrétní. Několik právníků nám tvrdí, že to není možné, ovšem kolega mm, je toho názoru, že bychom mohli mít eh, stanovisko i ohledně čísel, protože bez čísel by to bylo absurdní. Dále chce navrhnout zamítnutí toho, aby ty částky z, z rámcového programu pro rok 2012-2013 se využily na ITER těch 100 milionů eh, z roku 2012 a 360 z roku 2013, tak to navrhuje komise. Kolega spíše navrhuje eh, tu marži, která je k dispozici pro rok 2011, čili to je jeho názor i na program Euratom. Tento program v podstatě mm, je téměř schodný s Jeterem. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, říká předseda. Ano, ten výzkumný program je tam omezen na pět let, pokud je o Euratom. To je v podstatě trošku poté problém v rámci s tím rámcovým programem, který máme v Evropské unii s ostatními, v ostatních oblastech. Nejprve poprosíme ještě Dereka. Děkuji. Já bych možná u toho bodu číslo 15 velice stručně na poslední schůzce už probíh, proběhla určitá výměna názoru. Já si myslím, že ta předchozí diskuze pokrývá většinu těchto bodů. My nemáme zatím stanoviska, čili k té 15 se nemám co dodat. Proto bych se zaměřil na 14. To znamená financování výzkumu vývoje. Rád bych poděkoval zpravodaji, kdyby tady bylo všem, není tady, proto poděkuji paní Jensen za prezentaci tohoto stanoviska. Rád bych je řekl to, že většinu těchto návrhů podporuji, většinu návrhů z tohoto stanoviska zpravodaje. Podporuji to, že i když by se mělo být určité propojení mezi strukturálními fondy a financování výzkumu, jsou zde jiné cíle a právě proto by oba dva fondy měly být odděleny. To je i názor výboru eh, pro výzkum a vývoj. Čili dále podporuji Mm, jednodušší přístup k financováním těchto, k těmto finančním prostředkům pro malé a středně velké podniky. Často si stěžují na nedostatečný přístup k těmto financím z EU. Hovoří, že mají problém získat jakékoliv prostředky z EU, čili cokoliv můžeme udělat pro zlepšení této situace je vítáno a měli bychom to zahrnout i do stanoviska našeho výboru. Jedna věc, ve které trochu nesouhlasím se zpravodajem, kde vyjádřuje určitou skepsi ohledně těch eh, měkkých úvěrů. Já jsem trošku pozitivnější. Já jsem to měl možnost sledovat ve Velsu. Ty takzvané měkké úvěry se využívají na pomoc malým, středně velkým podnikům, začínajícím podnikům, ty, které chtějí expandovat, čili tam já to vidím trošku pozitivněji než zpravodaj. A dále ty obavy, které se dotýkají výzkumných institutů, institucí, vyšších institucí a tak dále, vyššího vzdělání. Bylo mi řečeno, že mají určité ještě obavy v této oblasti, že by to mohlo zamezit dalším aktivitám v těchto institucích, pokud chceme být inovativní, chce podpořit tyto instituce musíme prostě akceptovat i to, že určité riziko tam je, které musíme akceptovat. Měli bychom nalézt způsob, jak toho dosáhnout. Zpravodaj hovoří o financování založeném na určité důvěře. Na to bychom se měli podívat. Podobně jako jiní kolegové, vítám větší zjednodušení u financování výzkumu a vývoje. Ovšem mám určité obavy, pokud jde o takzvané eh, globální částky nebo takzvané Lamsam, které se využívají v této oblasti nedávno. Například ve Walesu jsme měli možnost diskutovat s těmito institucemi, to znamená, pokud využíváme um, paušální sazbu, tak ty možná ne, nepokryjí veškeré náklady, čili asi by bylo lepší, aby to bylo na jejich volbě, aby to nebylo povinné. A dále, pokud jde o celkové financování, souhlasím se zpravodajem, že bychom to měli Ehm, mm, samozřejmě se zabývat velikými projekty, jako je ITER nebo Galileo, to je dobré, ovšem zároveň podívat se opatrně na to, odkud tyto finanční prostředky přichází. No, to znamená navýšení výzkumu a vývoje v rámci EU rozpočtu, to je něco, co bychom jistě všichni podpořili. Ovšem nesmíme zapomínat podívat se na to, z jakých zdrojů přichází finanční prostředky. Jistě nechtěl bych, abychom tím ukrátili jiné důležité projekty. Ano, čili je dobré, abychom měli více finančních prostředků pro výzkum a vývoj. Ovšem pozor na to, odkud tyto prostředky stáhneme. Děkujeme. Paní Kamajo má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodaji. Souhlasím s několika věcmi, to znamená ten systém financování, důvěryhodný, dále zjednodušení rámcového plánu, dále je to změna administrativy. Dále kritéria pro finanční mm, rámce těchto projektů, pokud jde o, kapac- o budování kapacit jako samostatný cíl. Ovšem zároveň by se mělo být propojení mezi těma dvěma fondama. FP by se měl zaměřit na udržitelný růst a hospodářskou soutěž na té nejvyšší úrovni, ale zároveň bychom měli tuto výjimečnost budovat například posílení kapacit, inovací v celé Evropě. A snaha identifikovat ta místa výjimečnosti, excelentního přístupu a vytvořit určitou, určitou kritickou masu. A dále je to rozpočet pro výzkum a vývoj, navýšení, tam souhlasím se zpravodajem. Zároveň to, že finanční zdroje, které máme pro velké finanční projekty, ty by měly být prostě omezeny, aby tam nedošlo k nějakému přelévání těchto finančních prostředků. Jsem trochu skeptická k jedné věci. Zpravodaj hovoří o využívání nějakých cen v rámci několika bodů tohoto stanoviska. Já si myslím, ano, ta by se, ceny by se měly využívat, ovšem ne jako náhrada normálního finanční, systému financování projektu. Měly by zde být projekty s jednodušenými pravidly a ty ceny prostě využívat jenom v pravém slova smyslu a ne pouze nějakým obecným způsobem nebo nějaké takzvané lump sum částky, ty paušální částky, které by se využily omezeným způsobem Čili měl by to být systém založený na důvěře, s jednoduchými pravidly, založen na vědeckých výsledcích a efektivitě, tak aby naši výzkumníci a celá tato sféra se cítila pohodlně a mohla se do toho zapojit i do toho dalšího inovačního výzkumného programu. Děkuji. Inke Kressler. Děkuji. Já jsem chtěla využít této příležitosti a vyjádřit se k několika bodům. Já už jsem zelenou knihu zpracovala intenzivně pro revizi finančního nařízení a několik témat jsme tam převzali, například otázku paušálu a personálních nákladů nebo tzv. clearing committee, to znamená orgán, kde je možnost v případě sporů si společně sednout ke stolu a vyřešit problému a ne e, posouvat neustále problémy před sebou a vyrábět zbytečně další a další problémy. Pokusili jsme se, my jsme se snažili už před pěti lety zharmonizovat systémy podpor a dotací a doufáme, že komise to není zohlední, protože dosud je to tak, že existuje šest generálních ředitelství, které eh, rozdělují peníze na vědy a výzkum a každá eh, toto generální ředitelství má svoje vlastní pravidla, svoje vlastní formuláře pro poskytování dotací a to způsobuje eh, vědecké komunitě velké problémy. Takže takové věci jsme tam dali. A veškeré snahy, jak už jsme viděli minule, nám nestačí, když pravidla pro účast jsou taková, jako, jaká jsou a proto mi tam chybí. Protože nejde ani tak o to finanční nařízení, jako pro ta pravidla, o ta pravidla účasti. Tady jsou důležitá a proto bych byla proto, abychom to ještě doplnili a aby tento program jako minimální program už konečně spatřil světlo světa, ale záleží zde výrazně na komisi, protože ať už prosadíme cokoliv, tak eh, když nakonec se bude opět muset prokazovat, že paušál byl eh, oprávněný, bude se to muset zpětně propočítávat, tak eh, to úsilí bude zmařeno. Protože jsme tam napsali, že paušál už nebude, mus, nebude třeba dále prokazovat, například po dvou letech, tak jako je tomu nyní, kde v rámci různých auditů se znovu přepočítávají paušály a musí se počítat s tím, že e, příjemci dotací budou muset některé peníze vrátit a to vede k velkým problémům. Takže to jsme zde nyní vyjasnili, tak aby to bylo skutečně jasné, aby tam nikdo nebyl na pochybách. Eh, my jsme udělali vše pro to a doufám, že pokud eh, ty návrhy takto projdou, tak že to tedy spatří světlo světa. Také je důležité vědět to, že právo, které máme, musíme použít. To znamená, že nemůžeme kritizovat eh, komisi za to, když aplikuje právo, které má, a potom Eh, určí kvotu pro nesrovnalosti. Takže měli bychom dělat taková pravidla, která chceme aplikovat, ne pravidla, která vypadají hezky a která potom nebudeme používat. Raději eh, v legislativě postupovat tak, že budeme mít toho méně a paušálněji, ale pak to skutečně také využít. Takže já jsem i pro to vyšší, vyšší kvótu chybovosti. To znamená, Eh, používej dále právo, které máš a potom si stěžuj. Takže my chceme jednodušší a jasnější pravidla, ale skutečně taková pravidla, která potom budou používána. Dovolte mi také poukázat na další věc. Naši zemědělci jsou nejlepší příjemci při výkonu evropských práv. Eh, vědci jsou na tom mnohem hůře, kdybychom použili stejná pravidla jako v zemědělství. Kdybychom ta pravidla ze zemědělství používali ve vědě, tak by situace byla ještě určitě horší. Takže eh, ta nerovnost příjemců, na kterou nyní poukazujeme, to také není správná věc. Je třeba celý systém zjednodušit. Nemůžeme si dovolit, aby zemědělci říkali, chovají se k nám mnohem přísněji než k ostatním. Proto žádám, aby se komise poučila z veškerých zkušeností posledních pěti let. Děkuji. Děkuji, pan Godmanis. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je třeba podpořit všechny body, všech sedm bodů. Já myslím, že nikdo tady není proti. Ale pokud je o ty výzvy, tak jedna věc tady ještě pořád není, a to je otázka leverage. Plus 5,6% na platbách, mm, pokud vím tedy na tento rok, na sedmý program. Já příští rok, říká pan Lavandovský, že dojde ke zvýšení, ale když se podíváte na platby, na ADP, na úrovni členských států, tak eh, to je opačný směr. Bohužel eh, kvůli úsporám a škrtům, tak eh, členské, řada členských států nezvyšuje podíl na vědu a výzkum pouze Finsko a Švédsko splňují Lisabonská kritéria a takové velké země třeba. My v průměru to máme 1,6 HDP, které se tomuto věnují a mělo by to být více. Pokud vím, 1,8 by to mělo být v roce 2010. A, a takže tady je nebezpečí, že my jdeme určitým směrem. Když se podíváme na rok 99, tak tam jsme zahájili e, tu evropskou vědu. A eh, za prvé, tady se říká, že se, tady se cituje i soudržnost a spolufinancování, to znamená, každá země spolufan, spolufinancuje, ale tak tomu není v tom šestém či sedmém programu. Tam ta konkurence je čistě globální. To znamená, každý vědec a konsorcia, která se organizují, tedy tak ti jsou <clears throat> vystaveni globální otevřené konkurenci. To vůbec eh, není propojeno s tím národním financováním z HDP, když to tak vypadá. Ale my teď eh, jdeme směrem navyšování prostředků, ale není to tady napsáno. Tady není možné eh, apelovat na spolufinancování. A, mm, takže asi tady bychom měli okopírovat politiku soudržnosti oběti. Něco tady však chybí. My nemáme žádný mechanismus, jak tlačit na členské státy, aby zlepšili financování. Protože většinou vám řeknou, mm, třeba země jako moje, řeknou, no, eh, nedělejte si starosti, dostanete peníze z Evropy, my máme jiné problémy, důchody a škrty a na vědu peníze nejsou. Ale problém je, že pokud půjdeme tímto směrem a vlastně tak uvolníme ruce státům. Státy řeknou, dobře, my budeme eh, platit ročně asi 10 miliard, no a vy si s tím poraďte, jak umíte. Ale my musíme tady napsat eh, ve stanovisku pro výbor ITRE, že tady musí být mechanismy, které řeknou, ano, vy musíte také do toho něco dát, protože jinak v některých zemích věda nepůjde nahoru, ale dolů. A ti věci, kteří ti, věc, ti věci musí nějak přežít eh, mezi těmi jednotlivými projekty, eh, protože když eh, jim nebude stát financovat ty základní potřeby, tak nebude existovat žádná věda. A, <clears throat> takže to chci říci. A, mm, členské státy by měly tedy spolufinancovat aspoň nějak do nějaké míry. Děkuji, milý kolego. Jeden z možných dopadů účasti mm, evropského rozpočtu na tom novém postupu, evropský semestr, jak se to nazývá, jak jsme tady slyšeli ve zprávě Lasla Suriana, je také, aby členské státy si uvědomili, jak jste správně řekl, že většina z nich neplní vůbec ten cíl, a to jsou ta 3% eh, hrubého národního produktu, které je třeba věnovat na vědu výzkum. A kromě toho, evropský rozpočet na eh, rámcový program, ten představuje pouze 10 eh, až 15 eh, celkových výdajů na vědu výzkum členských států, což znamená, že tady mezi našimi členskými státy existují určité možnosti Eh, spojit, skombinovat ty výzkumné eh, programy a ty mohou jít daleko za rámec těch prostředků, které my dáváme na komunitární program. A eh, podobnými úvahami bychom mohli se řídit v jiných politikách, úplně odlišných politikách, kde to je finančně srovnatelné, třeba ta rozvojová pomoc, rozvojová spolupráce, kde kde tedy, když sečteme to, co tomu věnují členské státy, tak to je pětkrát, desetkrát více, než my zde teď eh, z evropského rozpočtu. Takže zde jsou velké možnosti, jak skombinovat eh, prostředky. A mm, to bychom měli vzít do, úvah, do úvahy při práci. An, chcete něco doplnit? Já myslím, že to je důležitý bod, ano. Několikrát jsme tady slyšeli, že potřebujeme nějakou společnou cestovní mapu, mm, ale chci poděkovat všem kolegům za poznámky, připomínky, které předám panu Haglundovi. Výborně a teď pokud jde o harmonogram, takže nyní máme tedy eh, písemný dokument, Deadline pro pozměňovací návrhy v zásadě 16. červen ve 13 hodin s cílem přijmout eh, zprávu během schůze KOBu 12. 13. července. Eh, eh, gestorský výbor, tedy ITRE, přijme svoji zprávu 30. srpna a na plénu se bude hlasovat v září na druhé plenáce. A teď pokud jde o bod 15, tedy Euratom, tak tam to je, není tak jasné. Většinou ten harmonogram by měl být stejný, ale my ještě nevíme, kdy výbor ITRE bude připraven a kdy se bude o tomto hlasovat na plénu. Děkuji a místo předseda. Le point de ce roman feuilleton. Místo předseda Ivajlo Kalfin nám eh, řekne, jak je to s těmi jednotlivými epizodami trialogu o Evropské investiční bance. A no. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Ano, to víte, to všechno trvá. My jsme se několikrát sešli s radou od minulé schůze a podařilo se nám ty eh, věci nějak uspořádat eh, a i rada hodlá eh, ve středu tomu věnovat zasedání koreperu ve středu a ve čtvrtek, takže po koreperu se sejdeme dále na další schůzi. A tři, čtyři ještě sporné body velice stručně vám vysvětlím. Za prvé je to kombinace tří bodů, tří témat Týká se to eh, velikosti těch stropů a možnosti tedy banky eh, vynakládat prostředky v různých regionů. Rada souhlasila o dalším tedy miliardě pro státy Středomoří, ale zatím nemáme konečnou dohodu, eh, která se týká zvyšování těch různých <clears throat> stropů limitů horních. A mm, to může způsobit nějaké problémy v různých regionu, regionech v příštích dvou letech. Rada hodlá tedy přijmout flexibilnější postoj k tomuto, ale to <clears throat> je něco, co bude záviset na finálním kompromisu. Dále je to otázka eh, přesměrování prostředků. S tím rada nesouhlasí. To je něco, co parlament opětovně chce od rady a třetí to je flexibilita. To znamená přesouvat ty finanční prostředky mezi regiony. E, to jsou propojená tři témata. A za druhý problém, nebo téma, pro nás je otázka delegovaných aktů. Jak asi víte, <clears throat> to je téma, se kterým parlament přišel. My máme celou řadu podobných případů, které se také řeší a potom máme zde i celou řadu případů delegovaných aktů, které se vyřešily již. Radě se moc nechce do toho. Mm, mm, oni jsou jasně proti našemu názoru. My jsme na poslední schůzi přišli s návrhem, mm, který těžko mohou odmítnout, tak uvidíme, jak si s tím rada poradí v praxi. To znamená, že ta část textu, která se dohodne, tak půjde do přílohy s tím, že eh, tuto přílohu lze novelizovat prostřednictvím delegovaných aktů pak. A <clears throat> to je návrh, který je úplně nový. Já <clears throat> tady nevidím, jaké by mohla mít seriózní argumenty proti, ale to je teď na nich. Bohužel žádný pozitivní signál pro tu eh, Středomorskou banku, to je další věc, která je pořád na stole. Pokaždé, když s tím přijdeme, tak rada je v tom velice pevná. <clears throat> to se rada vůbec o tom nechce mluvit. <clears throat> I ten text, který navrhujeme, je, aby banka provedla nejprve analýzu eh, výhod, výhod a nákladů, které by byly spojeny s touto novou bankou, ale mm, je to ale na radě, aby požádala banku o, toto, pro, o provedení této analýzy. To my jako parlament dělat nemůžeme. A nakonec eh, další, poslední problém, to je problém týkající se Islandu a Běloruska, zdali eh, se mohou ucházet nebo ne. A pokud jde o Bělorusko a Island, tak tam jsme eh, se jasně vyjádřili a to, že chceme, aby prozatím Bělorusko nemělo nárok eh, do doby, než se to tam pozitivně změní a Island by neměl mít restrikce na financování z EIB. Pokud vím, rada se tím bude zabývat. A pokud je o Island, tak eh, tam teď rada jedna o jednom případu a uvidíme, zatím se nechová flexibilně. Asi si vzpomenete, problém je, že dva členské státy měly problém s jednou z islandských bank, eh, která zbankrotovala a zůstaly tam vyset, respektive se ztratily velké eh, finanční částky na důchodech, na těch benzínních eh, plánech. A já mm, ale jsem informován, že věci se hýbou vpřed. I soud rozhodl, že Eh, že eh, vkladatelé v bance jsou prioritními věřiteli, takže ti budou uspokojeni v první řadě a potom aktiva banky <clears throat> nyní pokrývají 90% eh, pasiv, takže alespoň 90% těch částech bude pokrytá a potom je zadáno nové ocenění, a takže je naděje, že se ještě to procento zvýší a Island prohlásil, že hodlá začít vyplácet ještě tento rok a nakonec 8% úroková sazba to také i eh, Iceland akceptoval, eh, že se bude eh, účtovat z těch dlužných částek, takže Ví se úsilí, aby se to vyřešilo a opět musíme vyčkat, co rozhodne rada. Nedávno jsme vyslali delegaci na Island, nevím, zda jste diskutovali o tomto tématu s nimi, ale to možná bude jeden z takových problémů. Takže to jsou ještě otevřené problémy. Pokud rada učiní pozitivní krok, tak budeme moci uzavřít eh, eh, tento dlouhý spor a pokud ne, tak budeme muset pokračovat a nastanou nové epizody této ságy. Jak to můžeme nazvat, pane předsedo? Oui, sur le Belarus, on ne peut pas dire... Běloruska nemůžeme říct, že by jejich vedoucí představitelé dělali nějaké úsilí pro to, aby si zasloužili naši pomoc. Všichni, kdo se samozřejmě postavili Lukašenkovi, už jsou ve vězení, čili ta demokracie tam není úplně v souladu s našimi principy v Evropské unii. U Islandu nás poprosil šéf delegace o slovo, ale zároveň Laslo Šurian, čili dává mu slovo. Stínoví zpravodajové zde nejsou, proto bych rád řekl následující. Obecně řečeno podporujeme pana zpravodaje, pana Kalfina. Myslíme si, že je to v pořádku. Tři body, velice stručně. Bělorusko. Že bychom tam měli takovou hvězdičku, to by znamenalo, že banka prostě nebude reagovat, protože je tam záležitost lidských práv a tak dále. To je pro nás nesmírně důležité, to je v pořádku. Velice stručně, pokud jde o Island, já si myslím, že tomu se bude věnovat ještě Gorán, jedna věc. Já bych rád, aby to řešení, které je někde pod čarou, které se týká Islandu a které poukazuje právě na tu problematiku mm, spojenou s s Velkou Británií a s Nizozemím. To je neakceptovatelné, protože tyto dvě záležitosti podle mého názoru jsou nezávislé na sobě. Proto vidíme určitý tlak který vyvíjí tyto země. Nyní jsme si vyslechli slova velvyslance, nebudu tudíž hovořit o podrobnostech, to je záležitost pro Gorana. A poslední věc, pokud jde o delegované akty, tak tam podporujeme zpravodaje. Děkuji. Čili delegace, která navštívila Island, já nevím, zda poté následovala z toho důvodu ta erupce vulkanická opět, to nevím. Ovšem, Korane, co ty by si k tomu řekl? Já opravdu doufám, že jsme to nespůsobili my a aspoň jsme teda rádi, že k tomu došlo po našem návratu, jinak bychom tam ještě byli stále. Ano, my jsme o EIB hovořili, její strana rovněž, je to nesmírně citlivá záležitost na Islandu. Oni samozřejmě chtějí velice dobrou spolupráci mi s EIB, mají dobré zkušenosti a myslím si, že to považuji za jednu z těch nejlepších možností pro Island, jak jejich ekonomiku opět oživit. To znamená ta spolupráce s Evropskou investiční bankou. Je tam mnoho kvalitních projektů, to je pravda. Ta zajímavá věc je následující. Islandská ekonomika se opravdu oživuje velice rychle, je na to mnohem lépe, než tomu bylo před 6 měsíci, že před rokem. Já mohu ta čísla potvrdit, o kterých se pan Kalfin zmínil. Ano, mohlo by to být spojeno i s tím problémem banky iSafe, ovšem na základě nedávných hodnocení ty aktiva, která tam zůstaly, by měly pokrýt eh, alespoň 90 požadavků, možná i více. Čili je zde veliká pravděpodobnost akceptovatelného řešení pro britské i nizozemské vkladatele. My jsme samozřejmě položili stejnou otázku vládě, ministru financí, hlavním vyjednavačům. Všichni velice jasně řekli to, že není žádné propojení mezi Landsbank Um, nebo Ice Bank um, a jednáním, uh, um, které se dotýká členství v EU nebo se EIB, pokud bychom chtěli udělat toto propojení, tak by to bylo nesmírně negativní pro uh, celou záležitost. Já si myslím, že bychom to měli zvážit velice uh, seriózně, měli bychom bojovat za Island, pokud Velká Británie a, a Nizozemí budou postupovat tímto způsobem, tak to bude nahlíženo jako jakási opravdu mm, politická záležitost nebo nějaká pomsta za ISF, čili já si myslím, že bychom měli spíše chránit tu linii, kterou zmínil pan zpravodaj. Děkuji. co nizozemí? Jak se na to dívá, pane Muldere? Děkuji, pane předsedo. Já nejsem někdo, kdo by automaticky bránil pozici mé vlády. Ovšem zde bych asi měl několik bodů ve prospěch Velké Británie i Nizozemí, protože ta garance, kterou jsme poskytli eh, Islandu, pokud jde o tu záruku eh, bance iSafe, tak ta prostě musí být zachráněná. Já si myslím, že tím mm, že bychom prostě neměli postupovat takhle mírně, pokud eh, se Island nedostojí svým závazkům, i když došlo k referendu a tak dále. Island prostě musí splatit tyto částky, k tomu nedošlo zatím a proto musíme využít veškerých prostředků. Paní Thatcher, eh, já bych to parafrázoval, mm, prostě chceme své peníze zpět. A, ah, čili Jane Muldere, z vás se stává tečerista. Láslo, to byla zajímavá záležitost, která zde zasněla v této diskusi. Všechno je jaksi v rukách jurisdikce a tak dále. Ovšem, pokud Nizozemí a Velká Británie vyhrají, tak ta cena bude pravděpodobně velice vysoká. Protože to bude obecné asi rozhodnutí, což bude znamenat, že tato vláda by se poté odstala ve stejných problémech. Jak už jsme mm, si vyslechli, více než 90% je na cestě těchto finančních prostředků, čili v podstatě spíše jde o teoretickou záležitost. A proto si myslím, že by bylo opravdu velice nebezpečné postupovat tímto způsobem, pokud protože v podstatě důležité si uvědomit, co, co ty záruky znamenají. Děkujeme. Náš zpravodaj zná názory obou stran, čili poprosím, abyste pokračoval, dále to bude koreper, rada a vy samozřejmě budete s nimi v kontaktu. Děkuji vám. Máme asi tak pět minutek ještě k dispozici, říká pan předseda mohli bychom dát slovo Barbaře, která bude prezentovat eh, ty dvě nové požadavky, které se dotýkají uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Děkuji velice stručně, pane předsedo. Jak již řekli někteří kolegové, v Evropě máme problém s fondy a eh, se zdroji eh, z evropských fondů a já zde to chci říct za přítomnosti komise, je třeba vyvinout eh, velké úsilí, aby ty eh, žádosti byly splněny. Zde z Dánska máme dvě žádosti. První se týká podpory 850 eh, propuštěných, kteří byli propuštěni ve firmě Glasfiber, která vyráběla turbíny, větrné turbíny na jihu Dánska zde je to 6 milionů 300 tisíc asi, tak zhruba. A e, ta firma se delokalizovala do Číny, e, poněvadž tam e, v Evropě tady poklesla náhle poptávka po turbínách a s tím, že ale v Azii naopak se zvýšila. Takže druhá žádost čerpání, to se týká 950 zaměstnanců, kteří mm, Eh, byli zaměstnáni v Densesten Shipyard, což je, nevím jestli asi, jak to, jak to vysvětluji, stali dobře, ale mm, já mm, asi se to budu muset naučit nějak, jak to, eh, eh, jak to vyslovovat. A to je firma zapojená do námořní dopravy, tam mm, má jít o celkem o 14 mm, milionů 800 a i dánské orgány to podporují, tuto žádost, protože tam přišli o velkou kvótu podílu na trhu e, na námořního zasilatelství v Evropě. 16. E, června to je deadline, e, to bychom měli o tom jednat, pardon, a 1. června to je deadline pro pozměňovací návrhy mm, a je e, třeba, abychom e, o globalizačním fondu jednali na nadcházející plenárce v červnu také, tak já bych ráda, aby kolegové tam byli a aby se vyjádřili k tomuto fondu, který do budoucna asi bude nabývat větší a větší důležitosti, bude i růst, již teď roste a potřebuje podporu celého našeho parlamentu napříč e, politickými frakcemi. Je třeba, abychom se spojili a chránili evropské občany. Ano, velice rychlé to bylo, takže méně než eh, pět minut. Pan předseda, děkuji. A, takže první případ, ten teda mě docela zaskočil, protože Dánsko eh, je, má být první eh, zemí nebo lídrem ve větrné energii. A takže mm, zde již tedy vidíme, jak tam tedy ta Eh, eh, malá mořská víla je obklopena větrnými mlýny všude, větrnými elektrárnami, tak tam je to velká věc. A teď, když dokonce dánové zadávají výrobu do Číny, no tady asi máme problémy s hospodářskou soutěží, s konkurencí, která znemožňuje eh, průmyslovou produkci i u těchto nových technologií, nových zařízení i v zemích takto nejvíce rozvinutých v EU. Výborně. Děkuji. To je bod, kde určitě vítáme eh, příspěvky kolegů a budeme hlasovat na některé z příštích schůzí. Ale zítra ráno, paní zpravodajko, budeme hlasovat 11 hodin, bod 17 bude to General Motors, kteří, zaměstnanci, kteří byli propuštěni z General Motors v Belgii. Ano, tím jsme vyčerpali program na dnešní odpoledne a sejdeme se zítra v 9 hodin ve stejném sále. Tím končíme. Za pět minut bez tlumočníků, kterým děkuji, budeme pokračovat s koordinátory.